Je vous propose de, de recommencer notre... Navrhuji, abychom opětovně zahájili naše jednání, i když eh, lavice nejsou úplně naplněny, takže začneme přesto, abychom neměli spoždění při našem jednání. Takže začneme dnešním prvním bodem. Jedná se o diskusi ohledně souhrného rozpočtu Evropské unie. A my se především zaměříme na pilotní akce a projekty. Předtím, než dám slovo paní Sukové, která je ředitelkou DG Emplua v komisi, tak bych chtěl upřesnit, abychom se vyhnuli nějakým omylům této práci, že dnes se tato diskuse bude týkat pouze pilotních eh, projektů a přípravných akcí, to znamená to, co bylo odsouhlaseno během předchozího rozpočtového období. Koordinátoři si přáli zorganizovat eh, tuto diskusi s představiteli komise, aby měli přehled o tom, jakým způsobem se vtělují tyto ideje do těch eh, pilotních projektů a přípravných akcí v souvislosti s rozpočtem, eh, jak se to bude realizovat v rámci harmonogramu a tak dále. Takže, aby to bylo jasné, tu diskusi, kterou budeme mít nyní, tak ta se nebude týkat návrhu stanoviska naší kolegyně paní Klun, která se zabývá trialogem eh, tohoto rozpočtu do roku 2018, protože tato diskuse se bude konat 25. dubna za účasti pana Morešana, který je navrhovatelem v otázkách rozpočtu. Co se týče jednotlivých eh, pilotních projektů a těch akcí, o kterých hovoříme dnes, tak tam máme zvláště posílení jaksi situace mladých migrantů, dále pilotní projekt Aleko, to jsou možnosti spolupráce v oblasti podnikatelství, také to souvisí s růstem Potom je to mobilita učňů v souvislosti s evropským občanstvím a cílem je začlenění mladých na trh práce. To spadá do naší kompetence a také do DG Ample. Pak je tam eh, ekosystém a příslušné pilotní projekty a platforma pro mladé podnikatele, zvláště Pomořansku. Tam dále do toho spadají také mm, některá města v Polsku. To, to je. Pak je tam intrakomunitární přípravná akce pro mladé kolem 35 let, dále přípravná akce z hlediska dětí a ochrany dětí a finanční pomoci, to je opět DG Ample a pak je tam přípravná akce z hlediska přípravy podnikatelských projektů v rámci vysokoškolského vzdělávání. Takže to jsou různé pilotní projekty a akce, které probíhají. Ale já hned na 10 minut předávám slovo paní Sukové z DG. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré dopoledne, vážné poslankyně, vážení poslanci. Mám uh, tu čest, že vám mohu předložit tuto zprávu a mám na to připravenou prezentaci PowerPointovou, kde máme eh, detailní popis 79 programů a akcí, které mají být implementovány v roce 2017. A tato zpráva se zabývá tedy 62 miliony, které jsou zde pro přípravné akce a 40 miliony eh, do implementace projektu. Také tu máme velice eh, detailní popis eh, cílů u přípravných akcí, pilotních akcí a dalších. Máme také indikativní kalendář pro každý z těch programů a každou z těch akcí. A budeme také prezentovat eh, druhou zprávu, která bude součástí návrhu rozpočtu na rok 2018, a to v červnu tohoto roku. Jak už jste se zmínil, v rámci práce DGMP máme jeden pilotní projekt, jednu eh, přípravnou akci a jednu dodatečnou akci a to je ta eh, záruka pro eh, děti. A povím vám, proč záruka pro děti není v těch předchozích dvou prvcích zmíněna a to protože se nestavuje přímo k těm činnostem roku 2017. Tak, prvního projektu. To je rámec pro učňovskou mobilitu kde se jedná o eh, zlepšení dovedností pro eh, pracovní trh, kde už jsme tedy v druhém roku implementace. Tento projekt celkově je zaměřen na usnadnění mobility učňů prostřednictvím různých modelů a vytvoření patřičné infrastruktury pro mobilitu. Také zkoumá různé služby, ať už to jsou jazykové kurzy, praktické informace, pojištění, e, ubytování. Tento projekt se zabývá také způsoby toho, jak učňovské školství může být e, přitažlivější pro mladé lidi. To je právě cílem naší práce. Chceme navýšit zájem mladých lidí o učňovské školství, učňovské programy a tuto přípravu tedy na pracovní trh. V roce 2017 v tomto projektu budeme mít um, soutěž pro návrhy Eh, po celé Evropě. Budeme se zabývat tedy eh, vzdělávacím systémem, chceme také rozvíjet rámec eh, pro přeshraniční mobilitu s tím, abychom připravili dlouhodobou implementaci pro kvalitní mobilitu s minimální délkou 6 měsíců. Také máme komunikační plán, který se zaměřuje na eh, učňovské školství a mobilitu v něm, eh, tak abychom mohli začlenit všechny eh, aktéry, které takto mohou spolupracovat s učně, to je jak školská zařízení, tak podniky. V roce 2017 jsme už tedy uveřejnili 25.1. tuto soutěž veřejnou pro návrhy v březnu byl, eh, byla lhůta pro předkládání návrhů, v současné době je analyzujeme a chceme zahájit projekt ve třetím čtvrtletí roku 2017 eh, s dvěma miliony. To jsou tedy závazky na, na tento projekt a také prostředky z roku 2016, které přebyly z předchozí eh, veřejné soutěže, chceme využít a to je přes 800 tisíc eur. Také jsme měli 13. Eh, února eh, schůzku s různými zúčastněnými stranami, eh, abychom je mohli informovat. Komunikační činnosti se budou zaměřovat na zvyšování povědomí o možnosti mobility v učovském školství a to tedy za pomoci stávajících iniciativ, jako je Alence pro učňovské školství a také také budeme mít týden pro eh, řemeslné dovednosti, eh, který se má konat tedy následně každý rok ke konci roku. A zdůrazňujeme excelentní eh, kvalitu práce, pilotní akce, které máme také na programu v DGMPL, spočívají v reaktivaci um, programů pro nezaměstnané nad 35 let. Také tam se budeme zaměřovat na komunikaci a budeme se snažit pomáhat eh, dospělým eh, najít eh, v jiných členských státech možnosti, tedy buď získání nějakého mm, ušovského školství nebo nějaké práce. A chceme používat podobná opatření, podobné, podobné nástroje v tomto pilotním projektu. Rozšiřujeme tento pilotní e, projekt. A od roku 2016, e, kdy jsme měli první tyto projekty, e, jsme se přesvědčili, že to, co už jsme získali, bude užitečnou zkušeností pro implementaci roku 2017. Podporná opatření, která doprovázejí tuto přípravnou akci, budou rozmanité na základě potřeb pracovního trhu a měly by poskytnout příležitost lidem eh, cestovat do zahraničí, přestěhovat se, získat eh, možná další eh, jazykové vzdělání a pomoci jim tedy najít práci a integrovat se v dané zemi. Příjemci mají být ti, kdo buď hledají práci nebo chtějí práci změnit a různé Eh, různé podniky, zejména malé a střední podniky. Při této přípravné akci chceme co možná nejvíce využívat eh, zjednodušené postupy, tak eh, tak, abychom měli jasné tedy ty deklarované náklady a celý ten postup byl zjednodušený. Jednalo by se o tři měsíční stáže nebo šestiměsíční školicí pobyty a Přejeme si, aby toto pomáhalo i pro eh, získání pracovního místa po ukončení takového vzdělávacího kurzu nebo stáže. Eh, právě se přijali 22. března pravidla pro eh, využití prostředků. Nyní bude veřejná soutěž pro další návrhy a naším cílem je, aby ty projekty začaly v posledním čtvrtletí roku 2017 nebo prvním čtvrtletí 2018 konstrukce tří členských států jsme pozvali, aby s námi spolupracovali, abychom měli patřičnou, patřičné geografické pokrytí. A pozvali jsme tedy k tomu eh, osoby nad 35 let. Eh, tyto eh, projekty musí trvat alespoň 18 měsíců. A věříme, že budeme mít alespoň tři, čtyři návrhy, eh, které vzjedou z té veřejné soutěže, které budou eh, eh, hodnoceny jako dobré a budeme moci tedy poskytnout těmto osobám na 35 let, aby takto mohli otestovat, jak fungují tyto nástroje pro další školení, vzdělávání a získání práce. Ta záruka dětem, to je iniciativa navržená parlamentem, nyní je to tedy nová přípravná akce a my jsme alokovali tomu 2 miliony eur do roku 2017 do rozpočtu na tento rok tedy. A tato pilotní akce podle nás je doplňkem investic do e, doporučení týkající se dětí, e, které už se implementuje a je podporováno různými finančními nástroji ve stávajícím programovém období. Úplně souhlasím s těmi pěti oblastmi, eh, kterými se máme zabývat v podpoře dětí eh, při obraně eh, proti chudob, před chudobou, takže tam se jedná o důstojné bydlení, přístup ke vzdělání, přístup ke zdravotnictví, a také patřičná potrava Chceme takto podporovat děti v jejich rozvoji. Navrhujeme, že tato akce bude začleněna do programu pro sociální inovace, tak jak je plánovat rok 2017. Budeme mít pozměňovací návrh programu v červnu tohoto roku. Myslím, že mm, členské státy nebudou proti tomu, aby vznikl nový projekt, ale tato myšlenka Eh, záruky dětem eh, velice dobře zapadá do cílů eh, mm, sociálního inovačního programu a programu pro zaměstnanost, tak abychom zajistili sociální inkluzi a bojovali proti chudobě. Uvažovali jsme tak, že tento projekt by byl dobrý v rámci programu EASY a že bychom jej chtěli e, zahájit tedy na podzim a začít jej reálně implementovat příští rok. Děkuji a velice ráda budu odpovídat na vaše dotazy. Um, I u dalších projektů, o které už mám informace, ale u některých ještě ty informace nemám. Euh, Děkuji vám za toto stručné vystoupení. A nyní dám rovnou slovo jednak zpravodaji, jednak čínovým zpravodajům, kteří se věnují rozpočtu, ale s tou připomínkou, že teď se jedná o ty prezentované projekty. Prosím, paní eh, Klun za EPP. Děkuji předsedo, děkuji také komisi za eh, tento, tyto informace ohledně postupu souvisejícím eh, s jednotlivými pilotními projekty. Eh, to jsou velice cené nástroje, když se podíváme na jednotlivé aktivity a nové politiky, ehm, došlo k velmi úspěšné aplikaci pilotních projektů v minulosti. Ehm, jak si teď máme výhled pro rok 2018, ale rozhodně si myslíme, že to je dobrá příležitost ehm, zhodnotit eh, uplynulé Eh, ročníky a mm, připravit mm, to v rámci eh, nadcházejícího rozpočtu v těchto měsících. Takže děkuji za aktuální informace komisi, které původně si vyžádali koordinátoři. Ty nástroje, o kterých jsme dnes slyšeli, se soustředují hlavně na nezaměstnanost mládeže a dlouhodobou nezaměstnanost a mobilita učňů je velice zajímavá a důležitá. Chtěla bych se zeptat, ty dva miliony Eh, za 2, 2 miliony 84, pro kolik eh, zemí počítáte, že se to eh, vlastně týkalo, kolik lidí se do toho zapojilo v tom období 2016-17. Já, my se teď soustředujeme více na odborné vzdělávání, aby lidé získávali odpovídající dovednosti odpovídající trhu práce a průmyslu. Takže kolik zemí se zapojilo a ty pilotní akce, byste říkala, že to byla konzorcia tří členských zemí, takže to byla jenom, to byly jenom tři země, nebo jak přesně to bylo ve skutečnosti? A co se týče startupů, jsou nebo ten pilotní projekt zaměřený na startupy a ekosystémy. Financovali jsme univerzity a mm, eh, takže jsme samozřejmě dospěli k závěru, že je potřeba financovat výzkum, ale je třeba také posoudit výsledky. Takže máte nějaké informace o tom, jak toto postupuje? Děkuji. Merci. Děkuji. A nyní Sergio Toros to Sí, eh, gracias, presidente, y gracias a la comisión. Děkuji, pane předsedo, děkuji zástupkyni komise za poskytnuté informace, za aktualizaci Eh, informací o tomto projektu. Já si myslím, že pilotní projekty jsou velmi důležité, protože zdůrazňují, myslím, dvě zásadní věci. Za prvé evropskou přidanou hodnotu, evropské instituce musí posílit rozpočet některých Eh, programů, které mají za cíl eh, zvýšit zaměstnanost, dovednosti a tak. Takže množství pilotních projektů, které jsou každým rokem prezentovány evropskými poslanci v pozměňovacích návrzích, se právě snaží poukázat na tento rozpor. My postupujeme v rámci principu subsidiarity, a Evropská komise se musí čím dál více o tyto otázky zajímat. Myslím, že přidaná hodnota Evropské unie je tady velmi důležitá a pilotní projekty tuto přidanou hodnotu právě zdůrazňují. Je také třeba hovořit o nedostatečnosti evropského rozpočtu, rozpočtu EU. Je potřeba rozpočet navýšit vzhledem k novým výzvám, kterým naše společnosti čelí. A návrhy pilotních projektů budou pomáhat mladým nezaměstnaným, eh, nezaměstnaným starším 35 let, eh, budou pomáhat eh, péči o děti v boji s chudobou mládeže, startupy, dovednosti, to všechno, to jsou prvky, které je opravdu třeba řešit na evropské úrovni a upozor, je třeba upozorňovat na to, jak je alokovaný nedostatečný rozpočet na tyto projekty, protože naše společnost eh, potom volá a my právě jsme tím nástrojem, který eh, to zprostředkovává. Takže existují dobré nástroje a to právě ukazuje co všechno konkrétně v rámci EU dokážeme. A já se teď specificky soustředím na dva projekty. To jsou jednak ty záruky pro děti, to je návrh, který jsme předkládali eh, v rámci výboru EMPL a pracujeme na tom už tři roky právě v boji s chudobou nejzranitelnějších. To znamená těch, kteří nemají nic společného s krizí a kterým hrozí naprosté vyloučení ze společnosti v důsledku toho, že politici nezvládli krizi. Takže je potřeba eh, ten pilotní projekt eh, záruk pro děti eh, postavit na nohy, aby bylo taky vidět, že se Evropa věnuje těm nejzranitelnějším. A to tež, co se týče boje s nezaměstnaností. V pilotní projektu jsou některé opravdu velice dobré nápady, protože je potřeba zaplnit mezery, které krize vytvořila, tak, aby e, po skončení krize, a e, to ukazují makroekonomické údaje, aby e, se snoubilo s pomocí pro ty nejzranitelnější eh, členy naší společnosti. Takže to jsou takové dva konkrétní aspekty a měli bychom tomu také věnovat odpovídající prostředky. Děkuji. Zdá se mi, že za EKR tu nikdo není. Paní Harkin není přítomná. Ne. GUE. Nikoli. Takže rovnou dám slovo paní Jean Lambert. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Měla bych dva, tři, dvě, tři otázky. Jedna se týká komunikační strategie, kterou s těmi pilotními projekty máme. Já si totiž myslím, že často slýcháme, o velmi zajímavých návrzích s širokými dopady ve společnosti, aby bylo vidět, že Evropská unie eh, je, je jenom tak, jak se o ní hovoří, ale že skutečně se věnuje problémům lidí a měli bychom to způsob, odpovídajícím způsobem reflektovat, takže eh, my musíme najít cestu, jak eh, zajistit, aby bylo slyšet o těch, kteří se tou cestou vydali a eh, byli s tím nějak spojeni. Vy jste zmínila malé a střední podniky a aktivity s nimi spojenými. Jestli byste mohla více to rozvinout, jestli je, jaká je tam otázka propagace nebo eh, jaké jsou tam problémy. A dále učňov, učňové. Týká se to konkrétních odvětví, například v oblasti zelených pracovních příležitostí, tak jsme třeba tam identifikovali, že je třeba zajistit také mobilitu v rámci odvětví jednotlivých, přeshraniční mobilitu. A... Takže to by mě zajímalo právě ten odvětvový přístup, jestli tam je. A jestli tedy se na to tímto způsobem nahlíží. Děkuji za EFDD se mi zdá, že tu nikoho nemám. A prosím. Děkuji bardzo. Já tylko v głos dyskusji po prostu, tak? Takže nie... Děkuji. Já bych se jenom chtěl zapojit do této diskuse. Nejsem tady jako zástupce politické eh, frakce, ale mám otázku na komisi. Teda tři otázky. Za prvé otázka ochrany pracovního trhu eh, a eh, pomoc eh, oso- handicapovaným osobám. My bychom se měli v rámci naší moderní civilizace snažit propagovat integraci osob s handicapem. Druhá otázka, nezaměstnanost mládeže. Já mám pocit, že hodně hovoříme o této otázce, ale výsledky jsou zatím poměrně žalostné. V tuto chvíli je nezaměstnanost mládeže velice rozšířená. A třetí otázka, možná vás překvapí, rád bych připomněl, jak je důležité, Eh, věnovat pozornost eh, seniorům. Hovoříme o handicapovaných, hovoříme o osobách s omezenou mobilitou, hovo, eh, týká se to z části i seniorů, ale seniori představují také určitou rezervu. A zajímalo by mě, jestli komise uvažuje o tom, že by nějakým způsobem eh, mobilizovala, aktivizovala tuto skupinu populace. Samozřejmě by se to týkalo některých odvětví a to by mohlo být velmi zajímavé z společenského sociálního hlediska i z čistě lidského hlediska, protože bychom měli dbát na to, aby seniori také nebyli eh, vyloučeni ze, spole, ze společenského života. A nyní Dominik Bachtem. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně, protože skutečně je to ta počáteční fáze. Ty pilotní projekty, které nám byly představeny, jsou plně dobrých úmyslů a jsou tedy založeny na zdravém selském rozumu. Nicméně jsou tady migranti a je tady pojem mobility. A rozpočet je velmi nedostatečný takže je to vlastně prášek do očí spíše než konkrétní otázky. Takže a jakých členských států se to týká? Máme pocit, že toto všechno je redukováno a můj pocit je takový, že opětovně spíše je snaha jak si spravovat krizi, než působit na ty skutečné příčiny. Všichni ví, že tady je úsporný program EU a pak je tady problém sociálního dumpingu. Pan Tomas Mann. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že je dobré, že toto téma tady řešíme v rámci té nezbytné disciplíny, protože ta otázka, která nám je kladena, je stále stejná. Co se dělá v Evropském parlamentu? Říká se, máte spoustu rezolucí, a vyjadřujete mnoho záměrů, ale tady musíme ukázat, že Evropská unie skutečně něco realizuje. A musíme si uvědomit, jak pro nás bylo velice obtížné přesvědčit členské státy o Junckerově plánu. A e, musíme tedy ukázat, že se nám daří realizovat tuto iniciativu ohledně mladých. Jedná se o 3,6 miliard eur. Musíme ukázat, že mladí tady z toho profitují a dále je nutné zajistit kontrolu. To potřebujeme. A musíme se také dívat na některé pilotní projekty a říci, to jsou modely, které je možné převzít. Můžeme ukázat, co můžeme ještě udělat navíc k aktivitám členských států. To je důležitá oblast, to je přidaná hodnota Evropské unie a musíme komunikovat jinak, než jsme komunikovali až do posud ty prostředky, které máme k dispozici, ty musí být vydávány velmi obezřetně a členské státy na začátku mnohé bojkotovaly a nakonec to pochopili. Já pocházím ze země, kde nezaměstnanost mladých opravdu výrazně klesla. My máme silné sociální partnery, to je velice důležité a skutečně plníme úkoly, které máme, což nedělají některé členské státy. Já bych chtěl potrhnout to, co řekla Jean Lambert. Je to ta strategie v komunikaci. Ty lidé musí pochopit, že se jedná o přidanou hodnotu v podobě těchto aktivit, v podobě těchto pilotních projektů. Nejde jenom o internet. Při příležitosti různých kongresů a akcí nesmí Evropa sehrávat podružnou roli. My musíme toto posilovat a musíme říkat, jaká konkrétní opatření jsou přijímána a je nutné, aby členské státy toto podporovaly. Takže mě by zajímalo, jak můžeme zajistit, aby tato kvalita komunikace byla posílená. My máme spoustu věcí, které můžeme nabídnout a konečně máme i prostředky, které se mohou i navýšit. A je důležité se podívat na to, jakých úspěchů jsme dosáhli a to může mít vlastně ten efekt jakési nákazy. Děkuji. A nyní si dám slovo sám sobě. Já bych se chtěl vrátit k tomu projektu, který se týká učňovské oblasti. Podle mého názoru je to relevantní téma, velmi důležité. Mám dvě otázky ohledně tohoto projektu. Jednak bych chtěl vědět, jakým způsobem se účastní sociální partneři této záležitosti. Tomas Mann o tom právě hovořil. Sociální partneři jsou velmi důležití. Často se hovoří o obnovení dynamiky evropského sociálního dialogu. A v této oblasti, když naslouchám eh, názorům evropských odborářů a zástupců Business Europe, tak se tam opětovně opakuje stejná žádost. To znamená, že musíme zde zjednodušit naše postupy a musí být konkrétní. Další věc, kterou jste také vysvětlila ve svém vystoupení. Jedná se relativně o dlouhodobou záležitost a dále je tady otázka také jazykového vybavení a to je důležitá záležitost. A tato věc, jak si představuje určité riziko omezení eh, toho učení u těch mladých, kteří nemají takové příhodné podmínky jako jiní. Chtěl bych vědět, zda do tohoto programu začlenujete také takovou populaci, eh, která má větší potíže z hlediska začlenění na trh práce. Eduard Marta, děkuji pane předsedo, několik připomínek. E, ty návrhy jsou zajímavými směry, ale musíme se odvážit jít ještě dále. A já bych položil několik otázek komisi ohledně partnerství z hlediska učňovské oblasti v různých zemích, tak aby skutečně se z toho nástroje stal viditelný, uznávaný nástroj, který by podněcoval mladé lidi, aby vstoupili do těchto přeshraničních projektů. A druhá otázka. To je problematika, kterou máme s ekvivalencí diplomů a e, učňovských osvědčení. Pracuje na to, pracujete na tom nějakým způsobem hlubším? A dále mám na mysli příhraniční zóny. Já žiju v takové zóně, kde je mnoho velmi malých podniků, které se opravdu snaží vychovávat učně. A víte, že to vyžaduje čas, peníze a také velké úsilí. A někteří nakonec uh, přestávají uh, je uh, vychovávat. Já mám na mysli například Lucemburg, kde například eh, nějaký učeň přejde hranici a v podstatě vydělá o 30-40 více v jiné zemi, třeba ve Francii a tak dále. Jde o to, abychom se také podívali na to, zda by bylo možné u těchto pilotních projektů podporovat snahy těchto představitelů menších podniků, kteří jsou někdy zklamáni, protože jejich mladí odcházejí. A přitom tyto podniky se snaží je u sebe udržet. Takže to je žádost, která se stále opakuje eh, a kterou bych chtěl opět uvést. Jak zjednodušit tyto postupy, jak urychlit tyto postupy. To znamená, eh, jak zajistit, aby tyto prostředky jak si dorazili rychleji k těm, kteří se snaží o tyto cíle. A vzhledem k tomu, že jste hovořili o důstojných podmínkách bydlení a mobilitě, tak eh, jak definujete důstojné bydlení a mobilitu? Souvisí to s bezplatností, například dopravy nebo s nízkými cenami za byty. Víte, že to je rozpočet, který hodně zatěžuje učně. A pak minimální odměňování. Já si myslím, že by bylo dobré podněcovat přeshraniční mobilitu, ale vždy to záleží na zemi, v které jste. Pokud jste v zemi, kde ta mzda je jaksi dynamičtější, tak mladí lidé jsou ochotní tam jít. A pokud je to eh, země, která nepatří k těmto mm, zemím, například pokud by se měli vzdělávat v Rumunsku, tak eh, ty mzdy tam nejsou eh, příliš inspirativní. Děkuji. Takže to je celá řada otázek a připomínek. Myslím, že tady je celá řada podnětů, které byly jaksi na vás nasměrovány a proto dávám slovo zástupkyni komise. Děkuji mnohokrát za tuto eh, zajímavou diskuzi, za otázky. Jsou velice zajímavé. Mm, my máme 2 miliony a 800 tisíc eur navíc oproti předchozímu eh, závozkům z předchozího roku. Teď nemohu přesně říct, kolik zemí eh, se bude účastnit, eh, a kolik jich bude o to žádat, protože naším cílem je mít dobré projekty, které nám budou umožňovat, abychom na základě zkušeností z dosavadních projektů umožňovat dobré projekty. Takže my se snažíme o to, abychom měli takové projekty a nemůžeme říci, že chceme například 15 států eh, na jeden projekt. Potřebujeme prostě mít eh, dobré projekty eh, a v nich účast států. Také chceme reaktivovat projekty tak, abychom měli alespoň tři státy v jednom konsorciu. A z začasného návrhu to může být i více států, pokud si přejí pracovat přeshraničně pro mobilitu, ale alespoň musí být tři protože pro nás eh, eh, je potřebné, aby se vytvořila skutečně dobrá síť. Takže tato, tuto stránku chceme posílit a také se snažíme najít ty nejlepší projekty, které nám budou umožňovat, abychom eh, měli ty nejrelevantnější a nejrealizovatelnější myšlenky. Máme omezený rozpočet na takovýto Mm, na takovéto pilotní projekty a přípravné akce. A proto bychom se měli stále více zaměřovat na to, abychom u našich mm, opatření ukazovali, jakou mají přidanou evropskou hodnotu. A právě proto eh, takto uvažujeme v našich eh, programech a akcích. Eh, mají být totiž jakýmsi modelem, pokud budou tedy úspěšné, aby členské státy mohly využívat prostředky, které budou mít k dispozici na základě toho připravení akcí a pilotních projektů společně s vnitrostátními prostředky a zavedli takovéto modely do své vnitrostátní politiky a také využívali fondy pro strukturální investice pro tyto účely. Souhlasím s tím, že mnoho plotních projektů eh, se dotýká sociálních aspektů. To je také jedním z, eh, jednou z klíčových politických priorit Evropské komise. Eh, víme, že sociální element jakékoliv politiky se dostává stále více do popředí a my proto především chceme politiku zvažovat s ohledem na to, jaký má tedy dopad na, na sociální stránky, na lidi jako takové. Eh, kolegové eh, ji se zmínili o tom, eh, že mm, Evropská komise chce posilovat spoluúčast sociálních partnerů při vytváření politik a, a klade důraz na sociální model nejen v pilotních projektech, ale i v, přímém, i v nástrojích pro přímé řízení se snažíme spolupracovat se sociální partnery ve všech fázích od přípravy po implementaci. E, tyto projekty, samotné pilotní projekty, e, vyžadují spoluúčast e, sociálních partnerů, protože ty by se měly účastnit, jiné například se mohou účastnit. Máme takové příklady, kde sociální partneři byli velice aktivní při implementaci dobrých projektů a při rozvíjení dobrých vzorů. Takže my velice mm, tvrdě spolupracujeme eh, se, se sociálními partnery a podporujeme etický kodex pro partnerství a velice eh, se zaměříme na to, abychom tímto způsobem postupovali i při implementaci nových projektů. Samozřejmě souhlasím s tím, že komunikace je velice důležitá věc. Myšlenky mohou být výborné a eh, proto my se snažíme rozvíjet nová opatření, nové modely. Eh, nicméně pokud toto všechno nezveřejníme, lidé to nebudou vědět, tak přicházíme o velkou část příležitostí Eh, proto eh, snad u všech projektů, eh, které máme, jsme rozvíjeli komunikační strategie. Připravujeme nyní další komunikační strategie u těch návrhů projektů a to u těch návrhů jednotlivých, které dostáváme. A když se dostáváme do realizační fáze, tak také propagujeme tyto projekty, zveřejňujeme je Máme e, výbor, e, který e, se zabývá právě komunikací a také spolupracujeme s, s výborem pro sociální inovace, tak abychom viděli, jak jsou implementovány projekty komise a jak je o nich informováno v členských státech. Toto je velice úspěšná výměna Eh, poznatků a zkušeností a některé myšlenky vzešly i z toho, jak můžeme využít eh, přístupy vzniklé přímým řízením pro sdílené řízení. Takže komunikace eh, komunikace je věc, na které pracujeme a víme, že na ní musíme pracovat dále. Ehm, co se týče spoluúčasti malých a středních podniků, eh, chceme zajistit, že malé a střední podniky budou také ehm, příjemci eh, pro eh, tento projekt pro učňovské školství a mobilitu učňů. Jak už jsem se zmiňovala, chceme zajistit, že všechny podniky budou mít rovný přístup k těmto projektům, tak jak budou identifikovány tyto projekty, a že e, se budou tedy moci účastnit. A chceme zajistit, že i velice malé podniky budou mít přístup k těmto programu i do budoucnosti. A pilotní projekty e, pro učňovské školství budou umožňovat podporu pro jazykové vzdělávání ještě předtím, než lidé půjdou eh, do, do těch kurzů. A eh, budou tedy podporováni k tomu, aby se mohli stát učněm v nějakém podniku, ať už je malý či velký. Takže eh, chceme poskytnout větší přístup malých a, a středních podniků k těmto projektům pro učňovské školství. Zatím jsme neidentifikovali žádný specifický sektor, zatím jsme tedy žádný neeliminovali, je jenom čekáme, jaké návrhy přijdou a naším cílem je mít dobré projekty eh, z libovolného sektoru, protože si myslíme, že v jakémkoliv sektoru se tyto projekty mohou rozvíjet. Nechceme tedy nějak preferovat předem nebo vylučovat předem nějaký sektor. Co se týče ochrany pracovní, eh, ochrany osob postižení na pracovním trhu, tak my usilujeme o to, aby eh, evropské politiky eh, realizovaly tento princip nediskriminace horizontálně, tedy průřezově. Ne, nepřijímáme návrhy, které by které by předem vylučovaly postižené z projektů. A e, tento ohled by měl být brán při e, každém výdaji e, v evropských politikách. Co se týče jednotlivých možných opatření zaměřených na rozvoj po roce 2013, kdy byla s 6,4 miliardou eur zahájena ta iniciativa pro mládež, tak v říjnu loňského roku jsme jsme uveřejnili první zprávu o záruce mládeže této iniciativě a můžeme říci, eh, že se snížila nezaměstnanost mládeže. Tento výsledek eh, je jasně patrný. Obecně eh, jsme přesvědčeni, že s implementací za ruky mládeže se změnila situace v členských státech. Původně ta iniciativa zaměřená na zaměstnanost mládeže se zaměřovala na regiony či eh, členské státy, kde byla nezaměstnanost mládeže nad 25 a tam se chtěli podporovat různé iniciativy. V roce 2015 už bylo 15 členských států, které se účastnily, eh, a, a pět členských států nemá eh, teď eh, eh, regiony, ve kterých by nezaměstnanost mládeže byla nad 25 Takže vidíme, že je tu výsledek této politiky jasně patrný. V evropském rozpočtu 1,2 miliardy je vyčleněna pro ty členské státy, kde stále ještě problém je akutní. Ve vztahu ke starším lidem se zaměřujeme v jednom doporučení sociálního balíčku z roku 2014 eh, na tyto otázky. Také to Evropský sociální fond, který má specifickou investiční prioritu zaměřenou na aktivní stáří. Za prvé, aby lidé déle se trvávali na pracovním trhu, eh, tak aby jim bylo umožněno vykonávat ty profese nebo ty činnosti, ty pozice, které jsou vhodné pro jejich osobní situaci protože jsme přesvědčeni, že eh, starší lidé jsou eh, kapitálem pro Evropu, které jejich eh, um, zkušenosti a znalosti zapotřebí využívat. V některých členských státech starší lidé například pracují v profesích, kde nepracují na, na plný úvazek, činnostech, které jsou vhodné pro jejich osobní situaci a kde mohou využít svůj osobní potenciál a zkušenosti. Také mohu eh, říci, že co se týče těch eh, nejvíce deprivovaných osob, tak Několik členských států provedlo opt-out eh, jen pro soc, programy sociální inkluze a ve třech těchto členských států se zaměřují zejména na starší osoby eh, pro důstojné stáří a pro to, aby eh, život těchto starších lidí byl tedy důstojnější ve starším věku, zejména pokud mají nějaké obtíže. Hovoříme také o mobilitě migrantů a omezené množství prostředků Tyto pilotní projekty nicméně chápeme jako takový mm, testovací kámen pro to, jak dále rozvíjet modely. A mm, nemyslíme si, že díky těmto prostředkům dokážeme vyřešit problémy všude. E, neočekáváme, že by se to tak stalo e, po EU e s tímto omezeným množstvím prostředků těžko eh, můžeme říci více, než co řekl pan, pan Mann eh, o záruce že Vidíme, že ta záruka měla velice pozitivní dopad eh, na to, že vznikaly, zašly vznikat nové politiky pro mládež a nová partnerství v členských státech Eh, v projektování implementaci a také došlo k reformování a restrukturalizaci veřejných služeb, eh, protože tam je to primární kontaktní místo pro mm, partnerství mezi eh, soukromými a veřejnými subjekty tam, kde se mohou dostat tedy k mládeži, která jinak by byla neaktivní Eh, eh, je to například ve spolupráci s organizacemi mládeže. Eh, v mnoha členských státech zaruka mládeže přinesla doporučení, která způsobila velkou změnu v, v tomto mm, přístupu k mladým lidem. Co se týče projektu pro učňovské školství a dalších, tam se snažíme, aby sociální partneři byli součástí toho projektu. Snažíme se eh, dělat reklamu těm projektům, které implementujeme při dialogu s jednotlivými stranami, při eh, konferencích, zasedáních se sociálními partnery. Také máme celou řadu různých for, na kterých se setkáváme se sociální partnery, diskutujeme o tom, co poskytuje evropská úroveň přímo či mm, prostřednictvím členských států. Ehm, máme také celou řadu různých eh, mm, programů, o kterých diskutujeme, takže pozbuzujeme je k tomu, aby se účastnili implementace našich pilotních projektů. Ohledně eh, eh, revoluce v v uznávání diplomů. To je samozřejmě základní eh, předpoklad eh, k tomu, eh, aby byla úspěšná mobilita. Je zapotřebí uznávat úsilí lidí, které vložili do dosažení určitého vzdělání. My se, ne, my se nesnažíme uh, mm, Respektive my chceme, aby pravidla byla aplikována eh, spravedlivým rovným způsobem. Eh, takže samozřejmě my chceme podporovat ty projekty, které eh, respektují pravidla. Je zapotřebí zajistit, že pravidla následně budou správným způsobem prováděna a to všude. Nechceme dávat preferenci těm, kdo nerespektují pravidla. Snažíme se ten proces zjednodušit, eh, tak aby naše rozhodnutí bylo rychlé, nicméně eh, vždy tu jsou určité eh, právní postupy, které musíme respektovat. Máme celou řadu návrhů projektů, jejich hodnocení a potom ten výběr zabere minimálně dva měsíce, takže se snažíme ten proces urychlit a zjednodušit, ale ne vždycky je to možné. A co se týče toho usnadňování. My se snažíme, aby Eh, návrhy, které dostáváme z oblasti učňovského eh, školství a mobility, aby to eh, umožnilo skutečně těm lidem, kteří vycestují, aby jejich bydlení bylo důstojné, aby bylo v souladu s místními podmínkami, aby lidé prostě měli k dispozici v zahraničí takové ubytování, jaké potřebují. Takže tím si myslím, že jsem prošla mm, všechny otázky a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Ono těch otázek bylo mnoho, ale také jsme dostali mnoho odpovědí. Domnívám se, že je to užitečná výměna názorů, kdy si takto můžeme zhodnotit ty jednotlivé aspekty. Co se týče časového plánu, ke zprávě o souhrném rozpočtu s jednotlivými díly Eh, máme termín 25. dubna pro zaslání eh, pilotních návrhů a akcí. My vám rozešleme mailem kompletní časový plán, protože je tam celá řada termínů, eh, které já tady nebudu dlouze citovat. A, takže nyní bychom, děkuji vám za vaše odpovědi. A nyní bychom přistoupili k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je e, zpráva o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU. A naší zpravodajkou je paní e, González Peňas, takže vám dávám slovo na čtyři minuty. Děkuji. Děkuji ve spolek. Tato zpráva z vlastní iniciativy Výboru pro práva žen nás dos, jak si dovedla k vypracování stanoviska. Studujeme, co se děje na evropské úrovni, národní úrovni, protože se plánuje e, návrh e, pro rok 2017 a to všechno v rámci mezinárodních iniciativ a e, Mezinárodního dne žen a eh, jaksi bariéry, které brání v posílení postavení žen, jsou rozmanité. Mohou existovat určité niance podle toho, jestli se jedná o soukromý nebo veřejný sektor. A analyzovat tyto bariéry je poměrně složité. Je potřeba nejprve se podívat, jaké sociálně-ekonomické aspekty spolu souvisejí a e, vedou k tomu, že ta e, nerovnost e, v postavení trvá dále. Takže máme osm detailních bodů, které považujeme za zásadní pro dosažení většího posílení postavení žen v soukromém a veřejném sektoru. Za prvé je potřeba garantovat rovnou mzdu za stejnou práci a ekonomickou nezávislost žen. Za druhé, Eh, eh, pomáhat ženám, které jsou v, v nevýhodnějším postavení Eh, než muži, takže mají nižší mzdy a potom eh, nižší důchody v různých prekérních zaměstnání. Dále boj se segregací v zaměstnání, podpora rovnému eh, zastoupení žen na trhu práce, ve vzdělávání, ve školství a spoluodpovědnost v péči o členy rodiny. Chtěla jsem ještě upřesnit jednu věc. V bodě čtyři zajistit, aby úkoly, které v minulosti a i dnes vždy vykonávaly ženy, nebyly eh, na okraji zájmu, jako třeba domácí práce. Je potřeba více zviditelnit toto odvětví. Kromě toho jsou potřeba další opatření, eh, zákaz diskriminace žen při náboru ve veřejném i soukromém sektoru, garantovat zastoupení žen ve správních radách, zajistit, aby ženy byly více zastoupeny v ekonomických a politických orgánech, kde se rozhoduje, je třeba posílit právo na kolektivní vyjednávání žen a zajistit, aby bylo více žen ve vysokých funkcích a i při kolektivním vyjednávání a je potřeba zajistit politiku, která bude propagovat eh, rovnou dělbu domácích prací a spoluodpovědnost partnerů, protože jinak posílení a hospodářského postavení žen nebude možné. Čili toto všechno bude potřeba zajistit. Taky se domníváme, že abychom garantovali posílení postavení žen v soukromém a veřejném sektoru, je potřeba eh, vytvořit politiky, které budou posilovat jejich postavení. A jsem připravená zodpovědět vaše otázky. Děkuji. EPP, paní Sofia Ribeiro. Děkuji, předsedo. Já tentokrát budu hovořit eh, anglicky, protože zastupuji Aněšku Kulovskou. Eh, eh, omlouvám se, že jí komolím jméno a prostě Aněšku budu zastupovat a ona eh, je stínová a omlouvá se, že se dnes nemůže zúčastnit. Požádala mě, abych tady prezentovala pozici EPP k této otázce posílení postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU a aby uvedla změny, které ona navrhuje. Posílení ekonomického postavení žen je důležité jak pro e, ženy v jejich soukromém životě a, a, a růst e, evropské ekonomiky. My jsme teď svědky značného vývoje v této oblasti. Během posledního zasedání výboru OSN o postavení žen se věnoval otázce posílení hospodářského postavení jako celosvětovou výzvu. A Evropská komise ve své cestovní mapě o skloubení soukromého a veřejného života navrhuje celou řadu řešení. Proto je důležité, aby pozice Evropského parlamentu a výboru EMPL v otázce ekonomického postavení žen jasně stanovila cíle, na které bude možné se zaměřit a dosáhnout jich na evropské úrovni. Co se týče obsahu stanoviska, za prvé EPP by chtělo zdůraznit přínos e, rovnosti mužů a žen e, v ekonomice a biznesu. Je důležité, ukázat, že to není jenom okrajová záležitost nebo jenom výzva pro ženy. Je to ekonomická příležitost, která má potenciál přispět k růstu a inkluzi. Za druhé, Štínoví zpravodajové se chtěli zaměřit na efektivní aplikaci existujících nařízení proti diskriminaci při zaměstnání a e, způsoby, e, jakými lze zlepšit aplikaci zákona. Existuje tendence navrhovat novou legislativu, ale ani nejlepší legislativa nepomůže, jestliže nebude prováděná v plném rozsahu. Za třetí, je to stanovisko MPL. Stínová zpravodajka by chtěla e, upozornit na problematiku domácích pr- prací. Usnadnit e, práci e, v domácnosti a usnadnit řešení v této oblasti je klíčové jak v boji proti práci na černo, tak pro skloubení soukromého a veřejného života. Také se těší eh, tedy na spolupráci s zpravodajkou s tím, že tato zpráva se zaměřuje na příležitosti a, podo- a pozitivní řešení pro ženy v jejich pracovním životě. Děkuji. Děkuji vám za SND Agnes Wingerus. Děkuji, předsedo. Já tady taky zastupuji Petru, která nemohla přijít a tak mě požádala, abych Eh, přečetla její poznámky. Pro nás je důležité eh, to, že Evropský institut pro rovnost mužů a žen letos v březnu konstatoval, že zlepšení rovnosti povede k navýšení eh, o 10,5 Eh, milionů pracovních příležitostí do roku 2050 a navýšení HDP eh, o několik procent. A to, jak si dokazuje, do jaké míry jsou ženy aktivem pro pracovní trh. A domnívám se, že jeden z důležitých aspektů pro nás eh, je rovnováha mezi soukromým a pracovním životem pokud neexistují dostatečná zařízení pro péči o e, malé děti, ženy nebudou moci začít pracovat mimo domov. Takže první, co bychom chtěli zdůraznit a řešit, je e, skloubení soukromého a veřejného života, kdy ženy musí mít příležitost vést vyvážený rodinný život a e, mateřská dovolená by měla být garantována každému. Druhá věc, se týká plného přístupu ženám na trh práce a odborné vzdělání. Odborné vzdělávání by mělo být celoživotní, získávání zkušeností, aktualizace dovedností v oblasti digitálních Eh, aktivitu je dnes zásadní pro získání zaměstnání a i tehdy, kdy nepracují u počítače, při mnoha povoláních určité digitální dovednosti jsou nutné, ať už se jedná o objednávání nových eh, výrobků nebo vyplňování pracovní doby a podobně. Takže je potřeba zajistit, aby ženy měly možnost pracovat ve všech odvětvích. To znamená, že eh, ženy jsou Eh, více potřeba v oblasti technických a vědeckých eh, profesích, která jsou často vnímána jako mužská. Ovšem je potřeba, aby se měnily postoje, učitelé by také potřebovali specifické eh, školení pro to, aby povzbuzovali více studentek, aby využívali svůj potenciál v těchto odvětvích. Za třetí bych chtěla upozornit na to, že eh, ženy působí na různých úrovních, eh, mají eh, za sebou jaksi různé dovednosti a zkušenosti, mají na novém pracovním trhu lidé často pracují hodně jako dobrovolníci, hodně se učí, Učí se tím, že třeba vykonávají aktivity v digitální oblasti eh, a není eh, eh, a přitom jediný způsob, jak získat určitou kvalifikaci, znamená navštěvovat kurzy. A je potřeba tedy také zajistit poradenství ohledně integrace na trhu práce. Musíme podpořit Eh, podpořit je na té náročné cestě. A konečně rovnost v pracovním životě je něco, eh, o co usilujeme tolik desítek let, rozdíl v odměňování, rozdíl v důchodech. To bohužel znají ženy ve všech evropských zemích, nerovnost Eh, odměňování a důstojné eh, mzdy, to je věc, která se musí řešit otevřeně a transparentně a EU by mohla tady eh, jaksi mnoho přinést a to se netýká jenom finančního přínosu, ale můžeme třeba podporovat také eh, ženy podnikatelky v počátečních fázích a můžeme využívat také Evropský sociální fond a další a způsobem, který by byl méně byrokratický. Děkuji za EKR, pan Gerike. Mnohokrát děkuji. Děkuji za toto úžasné téma, posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru. Ta rovnocenost, to je pro mě nebezpečný pojem, protože je tady skutečně rovnocenost. Já myslím, že jsou zásadní rozdíly mezi eh, muži a ženami. A pokud nebudeme toto zohledňovat, tak eh, v podstatě tady bude odpadat celá jedna skupina obyvatelstva matky. Matky poskytují velice mnoho a v podstatě nejsou odměňovány. U nás v Německu je to tak, že například eh, pokud máme děti, kde je nutná zásadní péče, tak eh, tady je to odměňováno. Tato péče je odměňováno. V podstatě bychom to mohli označovat jako eh, mzda nebo plata. Víte, že ve školkách a v jeslích máte platy, ale když se hovoří o matkách nebo otcích, kteří se starají o děti, tak se hovoří o mateřské dovolené. A ten pojem dovolená to mi vadí. Já mám sedm dětí s mojí manželkou. Takže pokud bychom řekli, že je to dovolená, tak eh, musíme si představit, že opravdu máme mnoho práce jistě dovolená. Jsme rádi, že máme tyto děti, že jsme s nimi, ale když se podíváme na filmy a na ta léta z minulosti, tak si říkáme, jistě, je to úžasné, ale mnoho věcí tam není zachyceno. Já si myslím, že je důležité se zaměřit na mateřství. A často to srovnávání není v pořádku. Když hovoříme o tom gap, o tom rozdílu, tak v podstatě je to kolem 20%. Ale když se podíváme na rodiče a nebo rodiny bez dětí, opět musíme zvýraznit odpovědnost matek. Podívejme se na rodiče a na bezdětné rodiny. Tady je ten rozdíl 40 My se musíme zaměřit samozřejmě na počátku na těch 20 a já si myslím, že člověk, který v podstatě nemá děti, jistě by mi mohl říct, říci, proč vlastně máš tolik dětí. To je ovšem eh, otázka, která se týká naší legislativy. Hovoříme o pracovních místech a o mateřské dovolené. Říkáme, že matky by se měly vracet do práce. Ve většině měst a ve většině zemí EU je tady nebezpečí určitého odcizení. Máme tady Eh, otázku mateřství a matek, kterým se nic neplatí za jejich péči. My bychom měli změnit naše myšlení. Ty matky a otcové by měly mít možnost volby. Měly by si vybírat, zůstanu doma, anebo se vrátím eh, na trh práce. Musíme se tedy podívat jiným způsobem na mateřství. My potřebujeme rodinná centra, která by byla flexibilní a pomáhala by rodičům. Ekonomika musí zajistit eh, tuto pomoc a flexibilní přístup. A v takovém případě ta ekonomika bude mít větší produktivitu, eh, protože spokojenost prací bude také lepší. A nyní pojem entrepreneur. Podívejme se na matku a mateřství. Dejme tomu, že tato matka chce být zároveň podnikatelkou eh, ale vzhledem k tomu, že prožívá mateřství, tak musí se stáhnout z této pozice a v podstatě ztrácí kontakt. A poté se musí mnohem více snažit, pokud chce dále vést eh, podnik jako podnikatelka. Takže já podporuji určitou podporu a plat za péči o děti. A pokud toto bude existovat, tak se bude snižovat tento rozpor, který tady existuje z hlediska plateb, jak u matek, tak i u starších lidí. Jde o to, aby ekonomika se zaměřila na mzdovou rovnocenost a měli bychom v tomto případě se speciálně zaměřit na rodičovství a děkuji, že jste mi dal tolik času. Pan Selimovič má slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval zpravodaji za eh, návrh, zpravodajce za návrh, což je dobrý základ. Na základě nedávného eurobarometru 76 eh, Evropanů cítí, že nerovnost odměňování mužů a žen by měla být prioritou EU a 90% je přesvědčena, že e, omezení této nerovnosti je potřeba pro zajištění spravedlivé společnosti. Takže cokoliv chcete udělat, aby, a jestliže chcete udělat něco, co budou Evropané podporovat, tak je to v této oblasti. Musím říci, že EU postupně dosáhla pokroku, zlepšilo se to, ale ještě bude trvat léta, než dosáhneme jakékoliv rovnosti. Zůstávají velké rozdíly a e, pokrok v rovnosti příležitostí je velmi pomalý. Zdaleka jsme ještě nedosáhli rovnosti v oblastech, jako je třeba účast na pracovním trhu, ekonomická nezávislost, mzdy, eh, důchody, eh, řídící funkce a tak dále. Já uvedu pár příkladů. Stále existují rozdíly eh, v odměňování v průměru 17 je, Jsou velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, za prvé v počítání, za druhé ve výsledcích, ale ať se to počítá jakkoliv, tak rozdíl v důchodech Čech je otřesných 39 Další příklad, 60 nových absolventů jsou ženy a méně než 5 vedoucích v podnicích a 24 členů eh, řídicích orgánů jsou ženy. Ženy stráví dvakrát více času denně za neplacenou domácí neoceněnou práci a jsem přesvědčený, že je potřeba podpořit ekonomickou nezávislost jako předběžnou podmínku, aby evropští občané mohli eh, se svobodně rozhodovat ve svém životě. Větší rovnost mezi muži a ženami bude eh, přínosná pro společnost a pokud eh, se vydáme touto cestou, tak to zlepší konkurenceschopnost a ekonomickou obnovu. Takže eh, řekl bych, že hlavní body zprávy jsou dobré, ale mám několik připomínek k tomu, že by některé aspekty bylo potřeba z liberálního pohledu posílit. V odstavci 2 si myslím, že by bylo potřeba to změní mít ambicioznější, podpořit blaho žen je velice subjektivně interpretovatelné. Já bych spíš jasně řekl kvalitu e, e, mužů, jako života mužů a žen, protože kvalita je jaksi součástí textů smluv. A také v tomto odstavci si myslím, by mělo být pozitivnější znění co do příležitosti, flexibility, trhu práce. My se nebojíme flexibility trhu práce. A kromě toho mi chybí hlavní výzvy, kterým čelí ženy podnikatelky, a e, je potřeba ji podpořit, je podpořit třeba v oblasti přístupu k financování, k informacím, vzdělání, e, podnikatelské kurzy a skloubení podnikatelské a soukromé práce. A e, jinak mohu pochválit zpravodajku, že to je dobré, my předložíme nějaké pozměňovací návrhy v souladu s mými připomínkami z pohledu liberálů. Děkuji. Merci pour les verts, madame. Děkuji a za zelené bude hovořit paní Stanoka. Já to zastupuju paní Moniku Volu, která to nemůže dnes být. Požádala mě, abych eh, poděkovala především paní Taně González Peňáz Souhlasíme s jejím eh, obecným eh, přístupem, ale rádi bychom zdůraznili několik bodů a vzali v úvahu stanovisko v tom smyslu, že posílení hospodářského postavení žen je zásadní pro genderovou rovnost a proto budeme předkládat pozměňovací návrh, který poukazuje na význam práce a e, vyváženosti e, činnosti v životě. A také e, se chceme zabývat otázkou mateřské a otcovské dovolené, protože komise přichází se směrnicí ohledně těchto dovolených. Nesmíme zapomínat na katastrofální dopad eh, úsporných opatření v ekonomickém eh, prostředí na ženy. Já vím, že si to nemyslí všechny politické skupiny, ale naše stanovisko je v tomto velice jasné. Také bychom rádi poukázali na významnou úlohu veřejných služeb v tomto kontextu. Takže to jsou v podstatě myšlenky, které chceme předložit prostřednictvím pozměňovacích návrhů k, té, k tomuto stanovisku. Děkuji. Pan Martin. Děkuji vám, pane předsedo, budu velice stručný. Co se týče posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v Evropské unii, Máme za to, bohužel, že 70-80 žen nejen, že jsou nuceny nyní jít pracovat v této konzumní společnosti, protože v této společnosti bohužel je zapotřebí mít dva příjmy, abyste mohli slušně se starat o, o domácnost ještě hůř, těch 70-80%. Další tě 20% ty jsou úžasné, těm se to daří dobře, ale ty ostatní jsou k tomu nuceny a jsou navíc využívány. Jsou využívány k tomu, aby pracovali eh, na eh, částečný úvazek, například eh, v úklidových společnostech, kde dostávají mizerné mzdy a mají třeba 700 eur měsíčně, takže oni musí do práce, jsou takto využívány. A ani v pondělí ráno nevědí, co vlastně budou dělat celý týden, přitom se mají tedy um, postarat o svou rodinu, děti, domácnost a to všechno se tedy jeví absolutně nemožné. A v tomto smyslu také směřujeme všechny naše pozměňovací návrhy. Děkuji. Tak, eh, tímto jsme vyčerpali kolečko všech stínových navrhovatelů. A teď bych chtěl eh, eh, ještě poskytnout možnost Sofii Libero dalším. To bude stručné, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Chtěla bych reagovat na to, co bylo vyřčeno. Za prvé je e, nezbytné, aby e, pracovní trh byl lépe napojen na vědu, technologii a abychom zvažovali především rozdělení e, ve vzdělání. Například v Portugalsku vidíme následující tendenci. která je způsobena nedostatkem iniciativ a úsilí ve vzdělávání mladých lidí. A proto musíme krátkodobě a ve střednovém eh, hledis, eh, ve střednovém horizontu eh, vykonat obrovské úsilí, abychom dokázali zlepšit situaci. Co se týče potom mateřské dovolené či mm, sladění profesního a soukromého života, musíme hovořit také o úloze otců posílit úsilí členských států při vytváření otcovských dovolených a takových systémů, ve kterých onem pár si bude moci svobodně zvolit, kdo eh, bude eh, s tím dítětem, které se buď narodilo nebo bylo adoptováno. A asistence těmto dětem nesmí spočívat jen na bedrech eh, eh, ženy. Co se týče eh, rodičovských, tedy také otcovských či mateřských dovolených, je zapotřebí toto všechno vidět v celém kontextu. Musíme učinit vše potřebné, aby rodičům se dařilo pomáhat ve výchově a vzdělávání dětí, aniž by byly spochybňovány eh, dovednosti, které získal muž či žena na trhu práce a byli tak schopni tedy sladit svůj profesní život se soukromým životem. Potřebujeme z toho důvodu, eh, aby eh, rodič aby děti mohly eh, setrvat v nějakém neformálním eh, prostředí eh, po školní docházce, aby takto tam mohli počkat, než si pro ně budou moci dojít rodiče, kteří jdou z práce. Mm, zaměřit se ovšem musíme ne na asistenci týkající se dětí, ale také asistenci týkající se starších osob. Za prvé, na úrovni dovedností, které eh, potřebují lidé, eh, aby byli vzděláni, připraveni eh, na to, aby mohli mm, asistovat malým dětem a starším lidem. Tyto dovednosti zapotřebí poskytovat ve vzdělání a také třeba zajistit, že ti, kdo pečují o buď malé děti nebo staré lidi, nebudou penalizováni. Gutierrez to dvě minuty také. Děkuji, pane předsedo. My zde hovoříme o posílení hospodářského postavení žen. A já si myslím, že první věc, kterou musíme říci, je, že výchova je naprosto zásadní hodnota. My hovoříme o posílení hospodářského postavení. Buď Tady máme co dočinění s určitým počátečním nedostatkem z hlediska rovnocených příležitostí. A pak si musíme uvědomit, že mezi mladými mačismus a toto chování a tyto stereotypy se šíří. A přitom jsme si mysleli v posledních desetiletích, že už mizí. Musíme bojovat proti těm počátečním chybám. A v této zprávě, podle mého názoru, bychom měli hovořit také o násilí, které je pácháno na ženách. A zároveň také o násilí a mm, obtěžování na pracovištích. Musíme opravdu eliminovat tuto zátěž, protože to jde proti tomuto posílení hospodářského postavení. Musíme mít zákony, které bojují proti těmto fenomenům a působí preventivně. Musíme posílit vše, co umožní lépe skloubit práci a rodinu. Změnit pracovní doby. Existuje celá řada studií, které ukazují, že snížený počet pracovních hodin zlepší toto skloubení profesionálního života a rodinného života. Nejenom to navyšuje produktivitu, ale umožňuje to také jaksi větší účast v rodině. A samozřejmě musíme hovořit o rodičovské dovolené. Nejedná se o dovolenou, ale jde o to, aby matka nebo otec mohli mít odpovědnost nad svými dětmi. Děti musí být vychovávány svými rodiči. Velice často se hovoří o této péči. Možná, že někteří by chtěli mít jakési továrny na výchovu dětí. Za prvé, rodiče by měli mít právo na to starat se o své děti a děti by měly mít právo užívat svých rodičů. Takže já se domnívám, že musíme hovořit o těchto dvou otázkách. Mateřská dovolená není postačující pojem. E, měli bychom toto stoprocentně odměňovat. A dále bychom měli hovořit o rodičovské dovolené. A ta by měla být povinně odměňována a po dostatečně dlouhou dobu. Ty rozdíly, které v současnosti existují, které jsou dobře vysvětleny v této zprávě, tak musím říct, že já jsem znepokojen i z hlediska budoucnosti těchto rozdílů v digitálním období. My jsme nebyli schopni v minulých desetiletích jak si eliminovat tyto nerovnosti, které se kumulují. A v rámci digitalizace, ke které dochází, čím dál více budeme vidět nové rozdíly. Musíme tedy bojovat proti nerovnostem, které mohou eh, být vygenerovány digitalizací. A zároveň se domnívám, že je důležité hovořit také o dvojí diskriminaci. Ženy migrantky, ženy uprchlíci a ženy eh, ve venkovských oblastech. Tato dvojí diskriminace je určitý řetěz, který svazuje ženy. To je otázka také sociální spravedlnosti. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat navrhovatelce za vynikající práci jenom několik připomínek k, této, k tomuto návrhu. Já jsem si se stal nedávným otcem a byl jsem naivní, já jsem žádal na útvaru Evropského parlamentu otcovskou dovolenou. Řekl mi, to neexistuje. Takže vidíte, eh, musíte jako poslanec na sobě aplikovat to, co požadujete na ostatních. To je první připomínka. Dále, myslím si, že nedojde eh, k plné ekonomické emancipaci, pokud nedojde k kulturní a sociální emancipaci. Tady musíme ničit kliše a to souvisí s výchovou. Řekněte mi, kde je muž mezi námi, který si položil tuto otázku například při pracovním náboru. Kladli vám otázku, můžete skloubit vaši profesionální a rodinnou situaci? Nikdy se to neklade jako otázka. A přitom je to otázka, která se vždy klade ženám, ale nikoli mužům. Proč? Ano. Je pravda, že je tady problém pracovní doby, jsou někdy atypické schůze, tedy v dobách, které jsou atypické. A dále se musíme podívat také na ekonomický sektor, který žádá stále větší flexibilitu. Flexibilitu, kterou odmítáme v té sociální oblasti. Proto, aby člověk byl efektivní, konkurenceschopný, musí mít schůzky skutečně po 18. hodině. Je to opravdu nezbytné z hlediska ekonomického života podniků. Takže já souhlasím s tím, že musíme důrazně eh, vypichovat tyto záležitosti ve zprávě, ale znovu opakuji, že ekonomická emancipace není možná bez kulturní a společenské emancipace. Děkuji. A poslední slovo bude mít paní navrhovatelka, paní González Peňaz. Dvě minuty, prosím. Sí, perdón. <laughs> Eh, bueno, muchas gracias a, a... Dobře, děkuji všem za vaše příspěvky. V v podstatě všechny příspěvky se ubírají podobným směrem. Já jsem chtěla ještě jenom navázat na několik eh, aspektů, které zazněly. Všichni se eh, shodneme, hovořilo se například EPP a SAD, zdůrazňovaly výhody, které má účast žen na hospodářství. Eh, tedy mm, účast žen eh, na ekonomice je důležitá pro ekonomiku, eh, tak pro společnost a drobným navýšením investic se mohou vytvořit miliony pracovních míst v Evropě. Jak už uvedli. Další důležitá je také práce v domácnosti. To je práce, která je neviditelná a není doceňovaná. Pak je to vzdělávání a rovnost příležitostí, rovné zacházení v mnoha odvětvích. Můžeme říci, že mm, tato odvětví jsou více mužská, zatímco jiná odvětví, mm, někdy ta méně viditelná, jsou ta ženská. Ehm, a potom ehm, také zapotřebí zvážit to, že e, práce doma e, není finančně odměňována. Jak o tom hovořila EPP, já teď nevím, jak to pojmout, prostě um, finanční odměna za uh, to, že někdo poskytuje péči, uh, tak abychom projevili spoluzodpovědnost. To všem neplatí jen pro matky, ale také pro otce. A potom je tu otázka veřejných eh, služeb, o které hovořili zelení. Eh, veřejné služby byly postiženy politikami úspor. A budeme konkrétnější při těch jednotlivých schůzích. Děkuji vám. Přejdeme k následujícímu bodu na pořadu jednání a to je legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednající ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných eh, orgánů. Příslušným výborem je jury. Předám slovo našemu navrhovateli, kterého bude nahrazovat Sofia Libero. Tři minuty, prosím, Sofie. Thank you, As I'm replacing David Kaza, Děkuji. Jelikož zastupuji Davida Kazu, budu hovořit anglicky. Pro zpravodaje cílem je, abychom eh, dali výboru Jury, Jury určité hm, návrhy, co se týče ochrany oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů díky oznamovatelům došlo k zamezení zneužívání a korupci eh, na pracovišti v různých oblastech a my musíme změnit vnímání veřejnosti oznamovatelů a upozorňovat na přínosy včasného varování, aby nedocházelo ke zneužívání a korupci, aby mohla být zajištěna veřejná kontrola. Eh, je to významný aspekt demokratické odpovědnosti. V roce 2000 2014 Eurobarometr ukázal, že každý třetí eh, z mm, občan se domnívá, že nedostatečná ochrana oznamovatelů je brání v poskytování informací. Takže je potřeba přijmout opatření, která budou chránit pracovníky, kteří upozorňují na závadné eh, jednání a aby byly chráněny před odvetnými akcemi, ať už jsou aktivní nebo pasivní, jako třeba e, zablokovaný postup nebo e, šikana na pracovišti a podobně. To je významný e, faktor pro povzbuzení lidí. Ochrana oznamovatelů byla uznána všemi významnými mezinárodními nástroji pro boj s korupcí, ale existují veliké rozdíly mezi členskými zeměmi, takže v některých členských zemích zatím ještě neexistuje žádná právní ochrana pro ně. Korupce patří mezi nejzávažnější problémy dnešního světa a je velice rozšířená po celém světě. Projevuje, projevilo se to třeba nedávno eh, aférou Panama Paper a vlastně podkopává celé země a, podporu, eh, a, a podkopává i eh, inkluzivní ekonomický růst a e, způsobuje deformaci pracovních trhů a e, poškozuje občany na pracovišti a může vést e, k, ke zhoršení ekonomické situace občanů. Takže na závěr David Kaza bych chtěl upozornit, že musíme mít na paměti, že ne všichni oznamovatele přistupují k věci v dobré víře, může docházet k falešným udáním a to to je potřeba také eh, rozlišit. A lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je 26. dubna. Děkuji. A nyní nám slovo stínovým zpravodajům. Každý má dvě minuty za Gioma Balase a Něs. Děkuji, pane předsedo. Pan Balas by se chtěl omluvit za to, že nemohl dnes přijít na tuto výměnu názoru a chtěl by poděkovat panu Kaza za jeho návrh. Sdílí jeho názor, že v posledních desetiletích oznamovatelé se hráli významnou roli při odhalování informací, které vedly k obrovským skandálům, korup, korupčním nebo k skandálům v oblasti daňových úniků a zneužívání eh, různých systémů firm, které zneužívaly národní a evropskou legislativu. V tomto stanovisku Empl je potřeba podle jeho názoru využít příležitost vyslat signál Evropské komisi a členským zemím, aby vytvořili právní rámec, který zajistí určitou ochranu oznamovatelům v kontextu jejich pracovních aktivit. V tomto smyslu celá řada Ehm, nevládních organizací a dalších aktérů eh, vytvořili určité pokyny, jak zajistit právní status, který bude ochraňovat oznamovatele a rád by zdůraznil některé aspekty. Za prvé, jak už říkal zpravodaj, je to ochrana před jakoukoliv formou diskriminace nebo odvetných opatření na pracovišti, eh, šikana na pracovišti a obtěžování. Eh, důvěrnost a anonymita eh, oznamovatelů musí být zajištěna, potud, pokud není prokázáno, že odhalená informace je falešná. Pravidla eh, pro osobní ochranu oznamovatelů a jejich rodin musí být také aplikována, když jsou v ohrožení jejich bezpečnost nebo životy. A konečně pan Balas bych chtěl zdůraznit, eh, eh, že je potřeba mít určitý mechanismus oznamování na pracovišti a regulační orgány v případě odhalení takových informací eh, nebo pokud se zjistí, že takové odhalení informací není možné nebo použitelné, pak je potřeba vytvořit nezávislý evropský orgán, který by mohl vyšetřit kvalitu eh, oznámených informací případným oznamovatelem. A proto evropský ombudsman by také mohl získat další eh, úkol, a sice eh, vytvořit speciální agenturu, která by ho vyšetřovala relevantní oznámení. Nemám nikoho za EKR ani za ALD, takže za GUE paní Boylan. Máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji za příležitost pohovořit o tomto významném tématu. Um, Oznamovatele jsou nejefektivnější způsob, jak zamezit ilegálním aktivitám, podvodům, zneužívání eh, dětí eh, a podobně. A to víme, že eh, v souladu se studií z roku 2016 ohledně podpod, podvodů a e, ve 14 zemích 40 odhalených případů e, podvodů bylo odhaleno oznamovateli. V Irsku pokud vím, existují tři vyšetřovací komise, které, které eh, vyšetřují informace od oznamovatelů. Jedno z těch vyšetřování se týká falešných eh, prohlášení o sexuálním zneužívání dětí a vyšetřování eh, kontroluje Eh, vlastně eh, aktivity eh, v státu a institucí v ochraně dětí, kdy jediným cílem bylo vlastně ehm, zničit život oznamovatele. Takže kromě legitimních metod je potřeba zajistit, že navržená opatření budou jednoznačně garantovat bezpečnost těch, kteří oznámí ilegální a trestnou činnost. Přestože oznamování e, e, takových věcí je zásadní pro veřejný zájem a zachování odpovědnosti ve veřejném a soukromém sektoru, oznamovatele e, se vystavují značnému riziku osobnímu i pracovnímu. Takže pro společnost je potřeba je chránit a to také uvedla mezinárodní organizace, eh, již eh, je většina zemí členy. V nedávné době také výbor OSN eh, vyzval k posílení ochrany oznamovatelů. Jsem si vědoma toho, že hodnocení ochrany oznamovatelů v členských zemích není dostatečná míra ochrany v šesti zemích není vůbec žádná a jinde je nedostatečná, takže se domnívám, že naše práce tady v parlamentu Eh, za současného respektování subsidiarity vyžaduje, abychom se podívali na osvědčenou praxi eh, všude ve světě a musíme pěstovat pracovní prostředí, ve kterém lidé budou cítit důvěru, eh, hovořit o svých obavách a, a pochybnostech a musíme se zaměřit na tu správnou kulturu, ve které budou lidé moci bez strachu z represí oznamovat, co Eh, co pozorují, Je také důležité, aby vnímání oznamovatelů ve společnosti a v médiích eh, byla příznivější. Je třeba změnit kulturu v jejich vnímání a nejenom legislativu. Děkuji. A za zelené paní Trilly Denk, dvě minuty. Pokusím se. Děkuji za slovo. Děkuji panu Kasovi můžete mu tlumočit, že to je skutečně výborný základ pro diskusy oznamovatelé obsazují určitý prostor ve veřejné rozpravě, ale existují některé příklady, které jsou opravdu na počátku velkých kaus, ale existuje oznamování i daleko drobnějších případů podvodů, korupce nebo ilegální práce, ilegálních aktivit ve firmách a podobně. A existuje řada bodů, které bych chtěla zmínit a které jsou klíčové pro naší frakci. Asi sice ochrana opatření se musí týkat jak veřejných orgánů, tak soukromých společností. Mělo by být to povinné i pro firmy, aby se tím řídili. Druhá věc, často když se hovoří o oznamovatelích, často se hovoří o ilegálních aktivitách, ale myslíme si, že by to také mělo obsahovat i určité další závadové chování a e, to by také mělo znamenat, že mají být oznamovatele e, chráněni před represemi a ochrana oznamovatelů a jejich rodin by měla také obsahovat sankce eh, pro případ šikany nebo dalšího eh, znepříjemňování života. A chceme apelovat na členské země, aby vytvořili kvalitní legislativu na ochranu oznamovatelů a někdy taky i evropská legislativa dává příležitost eh, k ochraně oznamovatelů. Uvedu jako příklad třeba Nedávno jsme hovořili o platformě o nehlášené mm, zaměstnávání, tam bychom také mohli doplnit třeba článek o ochraně oznamovatelů. To bychom měli mít na paměti v při, eh, přípravě další legislativy v našem výboru, kdy se hovoří o vysílání pracovníků eh, v koordinaci sociálního zabezpečení a tak dále, čili uvažovat vždy o nejlepší eh, možné ochraně oznamovatelů. Děkuji. Děkuji. A za ENF, pan Marta. Děkuji, pane předsedo. Já vás potěším, z hlediska timingu naše skupina nemá stanovisko zatím. Děkuji vám. Nejsem si jistý, že mi to pomůže v mém timingu, ale to je jiná věc. Takže opět dávám slovo paní Ribero. Dobře, takže tím se dostáváme k dalšímu bodu pan navrhovatel tady ještě není, ještě nedorazil, tak si uděláme malou přestávku, pět minut, doufám, že ne déle, a počkáme na příchod pana navrhovatele, že on nám oznámil, že dorazí. Takže malou přestávku na pět minut, ale neodcházejte, abychom mohli začít jednat, jakmile se tu objeví.

OK, je vous propose de, de reprendre. Navrhuji, abychom opět zahájili jednání, když máme tady určitý problém, protože tady není náš zpravodaj. Údajně to souvisí eh, s problémem s letem, takže se obávám, že nedorazí. Takže změníme poněkud pracovní postup, než jak to bylo plánováno původně. Takže nejdříve si vyslechneme zástupce komise a pak budeme mít eh, diskusy takže budeme nyní hovořit o společném rámci pro evropské statistiky týkající se osob a domácností, založeného na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů. Takže předávám slovo komisi a děkuji zástupcům komise za jejich flexibilitu. Uh, uh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré dopoledne všem. Co se týče našeho návrhu ohledně evropských statistických údajů o osobách a domácnostech na základě individuálních údajů, možná bych mohl něco na úvod poznamenat o kontextu tohoto textu. Všichni víme, že eh, je důležité mít důvěryhodné statistické údaje pro vytváření politik v EU, což souvisí také s evropským semestrem, se sociální agendou, ale také se tím eh, vychází stříc potřebám eh, výzkumníků a vůbec jiných uživatelů dat. Tato data jsou důležité lhůta pro politiky, které se týkají sociální situace a dopadu ekonomického rozvoje a vývojů v členských státech, v regionech. Růst a pracovní místa, přístup k zaměstnání, chudoba, sociální vyloučenost, nerovnost, eh, jsou mm, potom eh, rozmístění nebo distribuce eh, dovedností, různé podskupiny populace, jako je pracovní síla, tak by měly být popsány prostřednictvím včasně poskytovaných důvěryhodných údajů. A my se nacházíme v situaci, kdy potřebujeme poskytovat informace pro nové politické priority v kontextu eh, omezených rozpočtových zdrojů. Abychom tuto potřebu pro vysoce kvalitní sociální statistiky Eh, mohli plnit, tak spolupracujeme s členskými státy, eh, s národními statistickými úřady už po řadu let. Snažíme se takto modernizovat naše sociální statistiky. Takže rámcové nařízení, které před vámi leží, je výsledkem tohoto společného úsilí, které vynakládáme společně s členskými státy, tedy e, národními statistickými úřady. A jako komise máme za to, že toto nařízení, až bude schváleno, tak bylo důležitým prostředkem pro získání eh, relevantních, lepších sociálních statistik, abychom takto mohli vytvářet lepší politiky. Toto nařízení umožňuje zjednodušení celé řady e, způsobů sbírání údajů. V, v současné době se jedná o sedm e, způsobů toho, jak e, vybírat e, tyto údaje. Zabývá se jednotlivými nástroji v těchto souborech, tak abychom byli schopni zjišťovat, jaké jsou nové jevy a měli o nich údaje, například co se týče dovedností na pracovním trhu. Tam nejenže potřebujeme mít eh, údaje o eh, přehledu vzdělávání, ale také musíme mít přehled eh, o tom, jak vypadá pracovní trh. Konkrétně, jak vypadá situace s pracovní sílou. A to je jen takový příklad toho, jak vypadají tyto mnohorozměrové, mnohoaspektové eh, jevy. Samozřejmě, že si uvědomujeme, že s, eh, tímto získáváním statistických údajů mohou být zpěty také výdaje a může to být eh, složité. Proto jsme se to snažili vyřešit tomto nařízení tím, že se budou tedy používat moderní způsoby sběru údajů prostřednictvím moderních nástrojů, podporou administrativních eh, údajů, velkých dat, eh, modelování a také prostřednictvím Stanovení transparentních nákladů, jako například velikost vzorku, lhůty pro předání údaje a také eh, periodicitu pro předávání určitých eh, mm, údajových souborů. A také se zabýváme finančními ustanoveními tak, aby eh, aby měly v tomto naši pomoc ty národní statistické úřady. Co se týče konkrétních cílů tohoto nařízení, přejeme si zlepšovat eh, včasné poskytování údajů, tak aby lhuty odpovídaly potřebám politik, jako například evropského semestru. Dnes totiž máme významný problém eh, s, eh, s časovou vhodností poskytování údajů. Například to, co bychom potřebovali vědět teď, víme o dva roky později. To je pozdě pro evropský semestr. Takže my se snažíme vyřešit takovéto e, problémy. Také potřebuje porovnatelnost údajů po členských státech a také v průběhu e, času. E, to je zejména důležité proto, abychom měli smysluplné politiky na celoevropské úrovni abychom mohli dosáhnout eh, spravedlivého zacházení s členskými státy eh, a v členských státech. Flexibilita je významným prvkem také. A je také cílem tohoto nařízení. Jak už jsem se zmínil, eh, stále více narůstají požadavky po údajích a mění se přitom priority. Tak proto musíme schopni být, eh, poskytovat flexibilně údaje podle toho, jak jsou zapotřebí. Flexibilita znamená především to, že musíme být schopni měřit nové jevy. Nové jevy, které dnes vidíme, těch je mnoho. Například Například hranice mezi zaměstnanými eh, osobami a OSVČ. Protože zde může být například OSVČ, který má jednoho velkého eh, nebo zaměstnavatele, Eh, což eh, mění poněkud jeho závislost. Potom je to otázka smluv na eh, nula hodin anebo na velice omezený počet hodin. I zde potřebujeme mít statistické údaje o tomto velice novém jevu. Totež se týká potřeb poskytovat péči starým lidem s ohledem na prodlužování délky dožití. Pak je, mm, s tím souvisí otázky tedy zdraví starších osob, kterými, kterým se taky musíme zabývat, potřebujeme to nějakým způsobem měřit, ošetřit. Pak to jsou různé podskupiny populace, o kterých sbíráme eh, kde potřebujeme vědět eh, čísla ohledně eh, postižených lidí, migrantů a tak dále. Eh, abychom byli eh, schopni zjistit, jak vypadá integrace těchto osob do pracovního trhu. A eh, zintenzivnila se tato práce s ohledem na nedávný vývoj. To znamená, že potřebujeme vytvářet úplně nové statistické základy, které budou přizpůsobeny těmto novým jevům, budou schopny je měřit a sledovat jejich vývoj v průběhu času. Tímto se vytváří situace, ve které my v současné době nemůžeme zakotvit ten statistický základ do e, současného nařízení. A to je velice důležité poznamenat potřebujeme vytvořit takové proměny, které budou umožňovat měření nových jevů. Rád bych ještě řekl pár slov o proměných. Protože se také na eh, radě v té pracovní skupině intenzivně o nich diskutovalo. Máme čtyři úrovně proměných. Zaprvé to je doména, neboli pracovní trh, nebo životní podmínky. Potom témata, velká témata v jednotlivých doménách, například účast na pracovním trhu, anebo životní podmínky, včetně Eh, domácností, chudoby, deprivace v životních podmínkách. A potom eh, jsme začlenili eh, další úroveň, to najdete v příloze 1, a to je detailní téma. To je drobnější téma, podtéma. Tam vybízíme legislátory k tomu, aby Eh, identifikovali přesně to pod téma, u kterého potřebují být informováni o, cíle, eh, o cílích eh, vytváření politik. To si myslíme, že ta správná úroveň, na které mají legislátoři jednat a za, zarámovat patřičně tato témata tak, aby mohla se dále rozvíjet v politikách. Takže my se na, například ohledně vývoje těchto témat se bereme v úvahu akty přenesené pravomoci. Chceme také eliminovat náklady a, a administrativní břemeno, které by souviselo s takovými, se sledováním takovéto vývoje. A evoluce je potřebná proto, abychom měli jasné potřeby a aby se ty potřeby v politikách mohly vyvíjet. Ta čtvrtá úroveň, o které jsem chtěla hovořit, je takzvaná proměna. E, úloha proměné je to, že když se v tom tématu najde nějaké podtéma, tak e, experti jsou požádáni, aby o tom diskutovali a aby našli jednotlivé proměné, které jsou reprezentovány v tom detailním potématu, tak, aby se dalo měřit podle přání legislátorů a tvůrců politiky. E, proměné mají e, následující rys. Dvě proměné mohou vypadat sobě rovné, jedna a jedna, ale jedna eh, proměna může znamenat jednu otázku, ale i deset otázek. To znamená, eh, že dvě proměny mohou být eh, nutné, protože mají různé důsledky. A musíme to patřičným způsobem mm, eh, nadefinovat, eh, eh, protože musíme zvážit také, jaké břemeno to bude znamenat pro respondenty. Například něčeho potřebujeme čtvrtletní eh, frekvenci poskytování období, někde to může být roční, eh, někde ještě delší období. Takže to jsou různé rozdíly mezi eh, proměnými a na závěr musíme rozlišovat mezi tím, čemu říkáme technické proměny a jiné proměny. Technické proměny jsou ty, které, o které nemusíme žádat respondenta. Například datum toho, eh, eh, eh, toho pohovoru nebo toho dotazu, nebo toho dotazu nebo způsob, jestli například webové eh, eh, rozhraní nebo co to je. Je to tedy způsob, jak sbíráme ty údaje. To tedy znamená, že nepotřebujeme stanovit v nařízení počet proměných, nebo je omezit nějakým způsobem. Myslíme, že bychom to měli ponechat na expertech, aby prodiskutovali tuto věc a našli co možná nejreprezentativnější proměné. A to se týče rigidity ohledně e, počtu proměných, e, takováto rigidita by šla proti základnímu cíli tohoto nařízení, které má umožňovat flexibilní e, zachycování nových jevů, jak už jsem se o tom zmiňoval. A to je velice důležitá úvaha pro flexibilitu. A z toho opět plyne, že eh, podle nás tedy správnou eh, úrovní eh, pro zásah politiků je to detailní téma, kde politici mají tedy stanovit, jakým způsobem si přejí sledovat evoluci. A proto ta, to detailní téma je stanoveno jako jedna z úrovní v tom nařízení. A ještě Předtím, než se zmíním o hlavních pozměňovacích návrzích, možná bych mohl říct pár slov. V té pracovní skupině na Radě pro statistiku se mm, diskutovalo, jak jsem se zmiňoval, o celé e, řadě cílů tohoto nařízení. Především, aby ty údaje přicházely včas to je nesmírně důležité proto, pokud se snažíme propojit sociální statistiky eh, s hlavními rámci, konkrétně eh, s evropským semestrem, protože my chceme změřit dopad, sociální dopad ekonomického rozvoje politik. A proto potřebujeme zlepšit včasné dodávání údajů. Eh, několik členských států uvádělo, že včasnost údajů, tak jak ji my zakotvujeme do tohoto nařízení, je příliš eh, velkou výzvou. Ale v eh, našem šetření o životních podmínkách my navrhujeme, aby data pro, jak si, v, pro rok N v, sbíraná v roce N plus 1 byla odevzdaná na konci roku N plus 1, aby mohly být použity v, v rámci ehm, evropského semestru. Druhá věc je flexibilita. Jak už zaznělo, to je klíčem tohoto nařízení. Pokud máme měřit nové jevy a dokázat reagovat, dostatečně rychle na nové požadavky eh, zákonodárců a tvůrců politiky, potřebujeme tuto flexibilitu. A je problém s několika členskými zeměmi co do míry flexibility. Konkrétně, jak už jsem vysvětloval dříve, my jsme přesvědčeni, že správná míra je v detailnosti témat a nikoli v proměných. A myslíme si, že nesmíme být eh, rigidní co do počtu proměných, které experti budou projednávat nebo na kterých se dohodnou vzhledem k reprezentativitě konkrétně. Třetí věc se týká zahrnutí eh, příjmů domácnosti a e, časových e, informací. My jsme viděli, že třeba tyto údaje jsou pokryté, ale e, je potřeba dát statistikům dostatek času na to, aby mohli spolupracovat na modernizaci těchto dvou šetření a, a zajistit velká administrativní data, modelování, a tak dále, čili je potřeba drasticky zlevnit tyto, tato šetření. Tady je desetileté období, které je e, e, čekáme, než bude e, toto nařízení implementováno u šetření o domácnostech a životní úrovni. Takže to je skutečně rozhodující práce na modernizaci takových šetření. Čtvrtá věc je doba trvání panelu eh, pro eh, životní podmínky. Uživatelé mají požadavek, který je důležitý, abychom ten panel prodloužili ze 4 na 6 let. Ten důvod je, že by to umožnilo sledovat vlastně průběh jednotlivců a jejich eh, jaksi Ehm, vyproštění se z chudoby. Ehm, mám, eh, že už jsem předtím hovořil o chudých pracujících. Dále je tu páté téma a to je porovnatelnost. My obecně pracujeme na srovnatelnosti na základě takzvaného výsledkového přístupu. To znamená, že vytvoříme stejné definice a necháme na členských zemích, aby tyto definice aplikovaly tak, abychom dospěli e, k srovnatelným datům. To funguje v řadě oblastí a je to obecným pravidlem, ale v některých konkrétních oblastech na základě studií mám konkrétně na mysli zaměstnanost a nezaměstnanost. Čísla ukázala, že pořadí otázek může mít velký vliv třeba na hlavní ukazatel, což je nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti. Takže to je typ diskusí, eh, na kterých pracuje pracovní skupina rady. Viděli jsme pozměňovací návrhy, původní zprávu zpravodaje, pozměňovací návrhy, které jste eh, nám laskavě poskytli nebo navídli. Děkujeme eh, zpravodajci, všem poslancům a celému týmu, který na, tomto, na těch pozměňovacích návrzích pracovali. My to vnímáme jako silnou podporu cílům, které jsem již zmínil, především flexibility, eh, včasnosti a srovnatelnosti. Viděli jsme celou řadu specifických pozměňovacích návrhů. Pane předsedo, já bych možná pár z nich probral a uvedl jako komise, jak bychom to vnímali, leda, že byste měl pocit, že nejprve byste dal slovo poslancům a my bychom pak odpověděli. Děkuji vám. Je vous Děkuji za tuto velice kompletní prezentaci. Uvidíme, jestli zbyde čas ještě po eh, vystoupení poslanců. Jestli mm, zbyde čas, tak bychom vám dali slovo. Teď jsem dostal zprávu od zpravodaje, který se moc omlouvá, že tu není, e, nemůže za to a v jeho zprávě je uvedeno, že proběhly dvě schůze stínových zpravodajů a zdůrazňuje, že ty diskuze byly velmi konstruktivní a existují určité e, možné kompromisy, na kterých e, už začali během těch schůzí pracovat. Děkuji stínovým zpravodajům i komisi za pomoc E, na celé řadě technických bodů. Tak a teď dám slovo, vzhledem k tomu, že tu není nikdo za EPP, tak dám, dám rovnou slovo zástupci SND a Aněžce Jerus. Děkuji. Já hovořím za pana Borinského, který tu taky není. Kdyby tady býval byl, byl bych poděkoval zpravodaji za konstruktivní přístup, říká. A možná je moudré něco říci o pozměňovacích návrzích, které předložili členové SAD, protože poněkud to vlastně vysvětluje, co jsou naše hlavní cíle. První je zajistit, že reforma sociálních statistik které eh, rámcové nařízení navrhuje, budou sloužit k podstatnému zlepšení pokroku eh, při stanovování politických cílů a politického rozhodování, čili zlepšit ta data. Za druhé musíme zajistit, že data budou jasná, v souladu s novým rámcovým nařízením a jako by byla kompatibilní se stávajícím nařízením, které bude nadále platit v případě těch šetření, která nejsou pokrytá novým nařízením. A za třetí, bychom chtěli e, zavést definice, které jsou důležité pro toto specifické nařízení, jako je definice domácnosti. Za čtvrté bychom rádi vrátili nebo obnovili Eh, název oblasti pracovní síla, neboť to odpovídá šetření v novém eh, eh, rámci. Podle Eurostatu a podle eh, statistik pracovního trhu jsou eh, jaksi měřeny eh, hodnoty v oblasti domácností, jednotlivců a podniků a šetření na trhu práce jsou daleko komplexnější a obsahují také šetření v oblasti podniků. Stávající návrh hovoří ovšem pouze o jednotlivcích nebo o domácnostech a e, není, nepokrývá e, podniková šetření, e, jak je uvedeno v odůvodnění bod 11 a proto si domníváme, že pracovní síla by měla být nahrazena pracovními trhy. Za páté, naše pozměňovací návrhy mají za cíl také vyjasnit článek 3, obecná detailní témata ze všech oblastí, což přispívá k lepšímu porozumění toho, co je uvedeno v příloze 1 a konečně je také jasné, že rozsáhlé reformy, které zajišťují lepší flexibilitu, aby bylo možno reagovat na vývoj společnosti, eh, je eh, nutný a apeluje na komisi, aby zajistila odpovídající finanční podporu členským státům, neboť to něco stojí a, a to je nutné pro implementaci nového nařízení. A moje poslední poznámka je taková, že SAD podporuje pozměňovací návrhy zpravodaje, eh, kde je navěžené ehm, ustanovení týkající se eh, aktů v přenesené pravomoci na místo aktů v eh, prováděcích. Děkuji. Děkuji. A nyní bude hovořit za EKR paní Trebisis. Děkuji, pane předsedo. Už při poslední diskuse v tomto výboru jsem prohlásila, že já a EKR ten podklad komise v široké míře podporuje a mám jenom několik málo pozměňovacích návrhů, například navýšení nákladů a poskytování dat. Takže mm, my jsme spokojeni s tímto podkladem komise. Chceme tedy porovnatelná statistická data. Je to důležité pro vědu, je to důležitý základ pro kvalitní práci. Bohužel je tady celá řada pozměňovacích návrhů, které jsou jaksi ovlivněny politikou a nejde jim o neutrální statistická data, ale o uplatňování jejich politických cílů, například rovnocenost nebo genderová politika a podle mého názoru to sem nepatří. Tato zpráva není tím vhodným místem pro uplatňování těchto politik. Jde o data, která mají být později interpretována a nejde o politizaci těchto dat. Takže my podporujeme tuto zprávu a podporujeme stanovisko, pokud se bude držet podkladu komise a nebudou se vytvářet nové obsahy. Takže já prosím kolegy, aby moje poznámky vzali v potaz z hlediska jejich pozměňovacích návrhů a vrátili se k tomu dobrému podkladu, který byl připraven komisí. Děkuji. A pan Kalvečamo za Alde, prosím. Děkuji, pane předsedo. Co se týče ALDE, ALDE předložilo celou řadu pozměňovacích návrhů, nebudu je dobro, eh, podrobně rozebírat, ale předkládali jsme je ve vstřícném duchu. Jsme spokojeni s prací komise. A také v mnohem sdílíme snahy o zlepšení ze strany pana zpravodaje z hlediska celkového přístupu. Co se týče podrobností, tak tam se podíváme, zda bychom mohli najít společné body a konsensus. Vy všichni znáte tu izraelskou větu lži neexistují. Neexistují vážné lži a existují pouze statistiky. A statistiky budou vždy politickým nástrojem. Statistiky umožňují realizovat politiku a samozřejmě mají politický význam. Například, když se rozhodne, co bude předmětem statistiky. Tento výběr je rozhodnutím politiky. A nebo například je velice důležité mít správnou definici, ale samozřejmě, že statistiky mají sloužit větší rovnosti a lepší společnosti. To je zásadní. A v tomto ohledu bychom chtěli pomoci komisi zlepšit její podklad a přitom Eh, respektovat eh, problematiku nákladu. A jsme si vědomi toho, že bychom neměli detailně se snažit za každou cenu o zlepšení. Nicméně, statistiky jsou mezinárodním nástrojem a statistiky musí být srovnatelné, eh, musíme mít možnost se o ně podělit Eh, s Mezinárodním měnovým fondem, OECD. To je důležité, protože nemůžeme vytvářet naše vlastní definice pro naše vlastní statistiky. To by bylo omezující. Je také nutné podle nás respektovat program evropských statistických dat. Musíme pracovat na harmonizaci statistických základů a musíme se ujistit, že členské státy dodržují statistický kodex. Opětovně tedy vidíme, že zde schází silnější a integrovanější Evropa nemáme Evropskou statistickou agenturu. Máme agenturu, která kompiluje výsledky různých vnitrostátních statistických úřadů. Nemáme Evropskou agenturu na tomto poli a to ho litujeme. Doufejme, že jednoho dne budeme mít Evropskou statistickou agenturu, která bude pomáhat těm zemím, které v současnosti nejsou schopny mít propracovaný statistický systém. Co se týče technických aspektů Souhlasíme s tím, že budeme používat nomenklaturu NOC 2 a měli bychom dospět k přesné definici domácností. Musí to být statistická definice. Jinak naše politiky nebudou správné. Bude tady příliš velký prostor a ty statistiky nebudou použitelné pro vypracování politik. Chceme se vyhnout tomu, aby tady docházelo také k překrývání prací z hlediska Evropské centrální banky, zvláště z hlediska statistických údajů ohledně spotřeby. A na závěr bych se zmínil o přizpůsobení se členských států, o lhutách na výjimky. Já si myslím, že je to technická otázka a je nutné se podívat na konkrétní situaci každého členského státu. Nebudeme podporovat, aby se vše realizovalo okamžitě. Skutečnost nám ukazuje, že to není možné. Nicméně budeme zdůrazňovat následující bod. Pokud dojde ke změnám, tak je nutné si uvědomit, že ne vždy je tam záměr, ale jsou tam politické dopady. A tady jde o aktiv přenesené pravomoci. Znamená to, že Evropský parlament by měl analyzovat ty změny, analyzovat argumenty, které zdůvodňují tyto změny. To znamená, že nesmíme přenechat tuto věc na odbornících. Nemohou oni rozhodovat. Děkuji. Děkuji. A nyní za GUE paní Lynn Boylan. Děkuji, pane předsedo. Ještě to není eh, zpravodaj, tak eh, musím říci, že se snaží eh, toto téma pojmout eh, s citlivostí a pečlivostí, která je potřebná. Ohledně kompromisů, například BAC, kde začlenuje některé mm, z našich pozměvacích návrhů. Musím říci, že toto kvitujeme s povděkem. Je zapotřebí patřičným způsobem Eh, řešit to, abychom měli statistický základ v EU pro politická opatření. A nicméně toto nařízení eh, přestoupí princip subsidiarity. Měli bychom mít širší eh, rámce pro šetření, ale mám určité výhrady ohledně určitých aspektů tohoto nařízení. Nejsem například pro harmonizaci inputu týkající se šetření pracovní síle. Spíše bych chtěla mít eh, harmonizaci outputu. A eh, myslím, že právě tady eh, subsidita není dodržena. A o tom budeme mít pozměňovací návrhy. Několik členských států se zmiňovalo o téže věci také. Pozměňovací návrhy některé žádají vylučení Eh, bohatství, Nicméně, které státy mají toto, eh, to jsou šetření hodně eh, spotřeby a financí, ale myslím, že je to příliš důležitý aspekt na to, aby byl vyloučen. A potom je to otázka vztahující se k HDP a genderu. To také myslím, že by mělo být zohledněno. Ti, kdo jsou proti začlenění bohatství do těch statistických údajů, tak myslím, že můžeme tomu eh, čel tím, že eh, se budeme zmiňovat o tom, jak důležité je zohlednění bohatství nebo vyloučení určitých eh, skupin. A Měli bychom využívat na makroúrovni HDP a potom ty faktory, které ovlivňují eh, každodenní život občanů, což znamená rozdělení bohatství v jednotlivých regionech. Eh, tady je jako datum stanoveno jako 2019. Já si myslím, že tato lhůta je velice ambiciozní a my bychom měli eh, zvažovat posunutí do roku 2020 nebo 2020 2021, což mi připadá realističtější. Měli bychom zajistit, že do té doby to nařízení bude skutečně správně napsané. Některé pozměňovací návrhy byly nesmírně mm, pokrokové a zdokonalovaly eh, ten text, budeme je podporovat, budu podporovat také ty, které jsem poskytla já. Co se týče subsidiarity, Máme povinnost zajistit, že nařízení bude silné a pokrokové a to co v největší možné míře. A co se týče sbírání údajů, eh, to je služba, která má sloužit eh, tvůrcům politik, aby mohli takto analyzovat novou situaci. A v této souvislosti je zapotřebí tedy kvantifikovat. Merci. Děkuji. Takže pan Robert Rochefort. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě připomínky. Za prvé, chci navázat na to, co nám uvedl zástupce komise jako pozměňovací návrhy rady nebo prostě součástí diskuse z hlediska jednotlivých skupin zastoupených v radě. Ona hovořil o něčem, co není pro mě překvapením. Hovořil o lhůtách, které jsou významné a snažil se tedy vyrovnávat lhuty a flexibilitu. Jako by to znamenalo, že pro dodržení lhůt byste měli jaksi více uvolnit flexibilitu. A to mě trochu znepokojuje. Stejně tak jako systematický odkaz na evropský semestr. Já si myslím, že skutečně bychom měli otevřít evropský semestr statistikám, ekonomickým, sociálním a ne pouze finančním statistikám. Nicméně myslím, že by to nemělo proběhnout v neprospěch kvality a srovnatelnosti. To znamená, že to musí být seriózní práce. Abych to řekl jinak, statistika je moje původní profese, kterou jsem vykonávala skoro 30 let. Je to vědecká disciplína. A nebylo by vhodné se domnívat, že vědecké úvahy, které vytvářejí rámce, v rámci kterých se mají statistiky vypracovávat, mohou být tak trošku poškozeny ve jménu rychlosti a ve jménu flexibility. A v tomto ohledu bych se chtěl zmínit také o tom šetření ohledně domácnosti. Tady je relativně dlouhá lhůta z hlediska harmonizace tohoto šetření. Já se domnívám, že ta šetření ohledně rozpočtu domácnosti jsou nejbohatšími, nejbohatšími šetřeními z hlediska údajů ohledně života, úspor domácnosti. Druhá připomínka. Já se domnívám, že se jedná tedy o vědecký obor a proto je vhodné naslouchat statistickému poradnímu Evropskému výboru. Víte, že ten výbor byl také vytvořen za tímto účelem, neexistuje příliš dlouho, nicméně je nutné mu naslouchat. A abych navázal na to, co říkal můj kolega Enrique, tedy on hovořil o statistice jako určité formě lži. Já mám jiný obraz. A sice, jak se asi lucerny, to znáte, alkoholik hledá klíče, které ztratil a hledá to pod lucernou. A lucerna to je místo, kde je světlo a v noci, když tam není ta lucerna, tak nemůže najít tyto klíče, ale ne nezbytně to znamená, že ztratil tyto klíče pod tou lucernou. A statistika to je trošku to též. To znamená, na začátku si musíme říct, kde budou tyto lucerny, protože to je to pole, kde budeme činit tato pozorování. A to odpovídá politickým záměrům v tom ušlechtilém slova smyslu a ne z hlediska využívání politiky. Takže my v podstatě budujeme tyto lucerny a to je velmi dlouhodobá záležitost, protože to vyžaduje mnoho úsilí. A v tomto ohledu naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo ohledně domácností. Nicméně bych chtěl reakci komise na tuto záležitost. Také ve smyslu toho, eh, co zdůrazňuje tento statistický poradní výbor, tak se domnívám, že ty luceny nejsou umístěni zavčas a v tu správnou dobu z hlediska dlouhodobé vize. To znamená, musíme se dívat na ty domácnosti také z hlediska hluboké sociologické změny těchto domácností životní styl se velmi rychle mění a my musíme mít definici domácností, která zohledňuje tyto změny. Otázka migrace, za chvíli končím. Tam je také otázka otevírání se tematice životního prostředí, to znamená životu pod úhlem životního prostředí. A co se týče migrace, myslím, že na to jistě bude reagovat komise, protože tady je jiné nařízení, které tam pozoruje tento vývoj, ale ze statistického hlediska by ani toto téma migrace nemělo být opomíjeno. Ano, a nyní vrátím slovo zástupci komise na pět minut. Jsem přesvědčen, že máte mnoho informací, ale předpokládám, že v těch pěti minutách nás dovedete po tu správnou lucernu. Uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za bohaté komentáře a za podporu i za položené otázky. Takže já se pokusím poskytnout pár informací na různá témata. Otázka souladu tohoto nařízení s dalšími rámci, jako je třeba Evropský statistický program a podobně, to je jasné. Všechno, co činíme, musí být v souladu s tímto obecným rámcem a musí to být konsistentní s dalšími nařízeními. To bereme na vědomí, to je jasné. Co se týče definicí, Existuje řada definic, které byly navrženy a já bych řekl, že cíl tohoto článku, článku 2 v nařízení, není vyčerpávající seznam statistických pojmů, jen jsme se snažili tam uvést to, co považujeme za zásadní, aby se zajistilo správné chápání a správná aplikace tohoto nařízení. Takže některé ty navržené definice bereme a jiné budeme muset ještě promyslet, aby to bylo jasné a aby to byly definice opravdu nutné. Některé definice jsou kontroverzní, je otázka, jestli tomu všichni rozumějí stejně a uvést je tady by ještě mohlo způsobit další zmatek. Soulad s kodexem osvědčené praxe, to je jasné. V oblasti statistik to samozřejmě ano. Co se týče velice ambiciozní povahy tohoto nařízení a především prvního roku jeho aplikace, což by mělo vycházet na rok 2019, je pravda, že je to opravdu velká výzva, je to časový plán, na kterém v tuto chvíli pracujeme a vycházíme z něj, ale bereme na vědomí, co zaznělo. Co se týče e, příjmů, spotřeby a bohatství, to je velmi důležité a dě, e, dě, rozložení bohatství, příjmů a podobně. E, ne veškeré bohatství ovšem je tímto pokryto, protože hodně úzce spolupracujeme s Evropskou centrální bankou, která eh, sleduje eh, eh, boha, si míru bohatství napříč Evropskou unii a domníváme se, že by nemělo docházet k duplicitě, abychom nezasahovali do aktivit Evropské centrální banky. Mezinárodní srovnatelnost, to je významný aspekt. Já bych řekl, že naše definice a koncepce e, jsou totožné s OSN, čili mezinárodní srovnatelnost zajišťujeme právě tímto způsobem. Pak je tu otázka eh, eh, včasnosti, kvality a srovnatelnosti, kde je třeba nalézt rovnováhu mezi těmito třemi požadavky a naše statistiky, aby tedy byly relevantní a nepřicházely pozdě. Eh, v porovnání s potřebami. Takže tady opravdu to budeme muset kolektivně prodiskutovat a nalézt správnou rovnovahu. Co se týče hodnocení příjmu domácností, to je zásadní eh, studie, to se netýká pouze domácností, týká se to i národních účtů, cen, eh, nákupního košíku a tak dále, to je velmi důležité, ale samozřejmě na konci toho desetiletého období musíme počítat s tím, že budou studie prováděny tak, jak jsou prováděny teď e, národními státy, pokud se toto nezmění. Čili my to tady jenom modernizujeme. A chtěl bych všechny ujistit, že sociální perspektiva aspekty jako nové způsoby života, nové jevy, migrace a integrace a otázky prostředí, životních podmínek, to všechno bereme plně v potaz a konzultovali jsme eh, s poradním výborem ESAC, jak se jmenuje, a eh, jejich stanovisko jsme jim eh, zapracovali. Jedna poznámka říkala, že oblast eh, pracovního trhu by se spíš jmenoval pracovní síla. My chceme znát informace o pracovním trhu. Eh, li, eh, pracovní síla to jsou nezaměstnaní plus zaměstnaní, ale je, my se snažíme o širší pokrytí, širší koncept, abychom analyzovali pracovní trh. Proto jsme tu oblast pojmenovali pracovní trh, přestože Eh, je to samozřejmě zaměřeno hlavně na pracovní sílu. A sociální statistiky, eh, které se opírají o podniky, jsou pokryty těmi šetři, podnikovými šetřeními, podnik, šetřeními mezi podniky eh, regionální a místní data. Ano, to si myslíme, že je důležité nad, na úrovni nad 2 a my souhlasíme s tím, že je potřeba snažit se získat informace z této úrovně a to, co my potřebujeme, jsou ovšem srovnatelné informace, ne jakékoliv informace. Čili je potřeba dělat eh, studie eh, proveditelnosti v zájmu jaksi srovnatelných dat a potom se pokusit taková data produkovat na úrovni nad 2 takže to je, myslím, ve stručnosti, pane předsedo, pár poznámek, které jsem si zaznamenal a děkuji. Děkuji vám za vaše odpovědi. Co se časového plánu týče, v výboru bude e, návrh e, hlasován 29. dubna. A nyní má, přistoupíme k poslednímu bodu, a to je kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systému záruk EU pro mladé lidi. A rovnou dám slovo za zpravodajku, která tu bohužel není. Paní Trebezius, máte čtyři minuty. Yeah, thank you. Um... Děkuji, pane předsedo. Já budu tedy hovořit za zpravodajku z EKR Janu Žitnaňskou. Náš výbor v tomto roce věnuje mnoho pozornosti programům zaměřeným na mladé lidi, jejich dovednosti a zaměstnatelnost. Očekáváme jako komplexní zprávu, která se jmenuje Implementace iniciativ pro zaměstnanost mládeže v členských zemích v pozdější části této, eh, tohoto roku. A já se zaměřuji tedy ve své zprávě na záruky a je třeba rozlišit a e, jasně říci, e, e, jaký je rozdíl mezi zárukami a iniciativami, aby byl jasný mandát tohoto stanoviska. Chtěla bych říci, co považuji za důležité a co se budu snažit do textu zapracovat. Za prvé, Záruky zaměřené na mládež představují politický závazek v rámci reform v členských zemích. Je to soubor záruk pro mladé lidi, na kterých se členské státy dohodly, aby zlepšily služby nabízené mladým lidem, aby jejich talent nebyl promarněn. Záruka pro mladé eh, vychází z předběžných kapacit eh, služeb práce v členských zemích. Omlouvám se, to je důvod, proč povzbuzujeme členské státy, aby dělali více při implementaci záruk pro mladé lidi se zapojením eh, veškerých eh, zlepšení, dovedností a dalších kroků, hodnocení struktur a podobně. Další důležitý bod v zájmu eh, uplatnění plného potenciálu plánu E, nemůžeme vynechat nejzranitelnější skupiny s diverzifikovaným přístupem poskytování služeb mladým lidem, tak jak je potřebují, aby nedocházelo k jejich marginalizaci. Mnoho lidí uvidí výsledky mm, eh, v zprávy eh, účetního dvora z minulého týdne a výsledky budou zapracovány také do pozměňovacích návrhů těchto záruk a nyní se eh, těším na vaše návrhy a připomínky v této diskuzi. Děkuji. Děkuji za EPP Sofia Ribeiro na místo paní Aněšky Kolovské. Thank you, chair. I will be... Děkuji, pane předsedovi. Já přečtu eh, stanovisko kolegyně. Výkon mladých lidí na trhu se navýšil od roku 2013 významným způsobem. 14 milionů mladých dostalo přístup k zaruce mladým a 9 milionů dostalo pracovní nabídku. Proto je důležité zdůraznit, že záruka mladých se snala hnací silou pro reformy politik a um, zlepšení zaměstnanosti Nicméně zapotřebí uznat, že tento systém se ještě nedostal ke všem mladým lidem, kteří opustili školu a nebo nemají eh, pracovní místo za prvé, nemají ty patřičné dovednosti. Eh, my se snažíme zlepšit zaměstnatelnost mladých lidí eh, udržitelným začleněním do pracovního trhu. Nicméně tato skupina nezaměstnaných stále ještě heterogenní a je zapotřebí zohlednit různé potřeby eh, ve společnosti. V mnoha případech tyto, mm, tato nesoulad dovedností mezi potřebami a nabídkami eh, způsobuje to, že lidé se vrátí ke svému původnímu statusu za druhé. Členské státy mají potíže s identifikací neaktivních eh, Eh, lidí a eh, osob se zvláštními potřebami. Eh, jsou to určité neregistrované potřeby, které nejsou zohledněné stávajícím systémem a proto voláme po spolupráci se relevantními službami zaměstnavatelů, vzdělávacími orgány. A za třetí to je snižování Mm, administrativní zátěže. Je třeba zajistit, že mladí lidé dostanou kvalitní vzdělávání, školení, učňovské vzdělání v období několika málo měsíců po opuštění školy či zaměstnání. A potom poslední prvek, a to je šestý článek stanoviska, který mám jakým polštářem proti opakovaným využíváním roky mládeže. Místo toho, abychom um, bránili opakované využívání těchto, této roky mládeže, tak bychom měli spíše poskytovat jiné příležitosti, které by uh, zlepšovaly kvalifikaci jednotlivců. Paní Agněška se těší na spolupráci se spravodajem, stínovými navrhovateli, stínovými spravodajemi. Merci. Pour la, la e. Děkuji za LD, paní Martina Dlabajová. Vážený pane předsedo, drazí kolegové, musím říct, že Jana Žitněvská napsala velice dobré stanovisko, chci jí poděkovat. Mám to potěšení, že jsem na tomto mohla pracovat z pohledu kontroly rozpočtu i zaměstnanosti. Právě jsem přišla z výboru pro roz, kontrol rozpočtu, kde jsme diskutovali o nové zvláštní zprávě Evropského účetního dvora, která to už byla zmíněna. Ta je právě o zaměstnanosti mládeže. Zda eh, zde byla nějaká změna dosažená právě díky těmto iniciativám, jako je Zaruka mládeže, takže bylo velice užitečné toto prodiskutovat 20. Bude velice užitečné to prodiskutovat s paní Ivanovou. Někdy se dívám na tu samou věc eh, z různých eh, pohledů, eh, z výboru EMPL a kontroly pro rozpočet a musíme zajistit, jak oba dva prvky začlenit do toho textu. Chtěla bych jenom se s vámi podělit o hlavních zjištěních, poznacích z, ohle, z pohledu kontroly rozpočtu. Za prvé, tato zpráva poskytuje velice dobré statistiky, ta, ty údaje jsou velice dobré, jsou správně schromažďovány. Neměli bychom bojovat jen proti chybovosti v, eh, v výdajích, měli bychom se také ponaučit, jak chybám předcházet, protože někdy u financování ze strany EU komplexních programů my opakujeme tuto chybu znovu a znovu. Takže bychom se skutečně měli poučit. Další velice důležitý bod, který máme v našem stanovisku, měli bychom rozvinout eh, lepší sdílení osvědčené praxe. Někdy příliš diskutujeme o osvědčené praxi, ale nevyužíváme je v realitě. A Některé věci už se vyplatily v některých členských státech nebo v regionech, ale my je patřičně náplikujeme, takže bychom na to měli více tlačit. Velice důležité je stanovení mm, schůdných cílů jako měřitelných cílů. A o tom se zmiňovali již kolegové. Diskutovalo se ve výboru pro kontrolu rozpočtu také o významu um, poskytnutí dobré kvality, co, co doporučuje tedy účetní dvůr ohledně efektivity, je, že ta kvalitní nabídka má znamenat všechny nabídky, pokud splňují profil ehm, toho eh, žadatele a přitom umožňují jeho udržitelné zašlení na trh. Mně se ta definice opravdu líbí. Myslím, že kvalitní nabídka může být velice individuální, takže bychom měli být eh, obezřetní v tom, jaký budeme měřit. Poslední bod, ehm, který bych považovala za zásadní ve výboru pro rozpočet a měli bychom i ve výboru pro zaměstnanost. Jedná se o řízení, protože implementace záruky mládeže někdy Eh, ukázala, že úplně spolu nesedí eh, úroveň evropská, vnitrostátní, regionální, lokální, takže je zapotřebí lepší technická asistence Evropské komise regionům, členským státům a tak dále. To je tedy směr, v němž budu předkládat některé pozměňovací návrhy, abych upozornila na tato doporučení, ale eh, jsem velice spokojená s prací paní Jany Žitňanské. Je zapotřebí, abychom se na to podívali holisticky. Merci pour la GUE. Děkuji za GUE, paní López eh, Bernižo. Děkuji, <clears throat> pane předsedo. Po druhé, už účetní dvůr eh, nám sdělil, do jaké míry náš eh, výbor není vždy úplně na správné cestě. Sociální fond a nyní záruka pro mládež. Tento program je jistě důležitý, ale nefunguje správně. Úspory, které požaduje komise, způsobují, že evropské fondy se stávají jedním z vzácných prostředků pro financování této politiky zaměstnanosti. Například ve Španělsku dochází k postupným škrtům rozpočtů, které byly původně věnovány na zaměstnanost. Bohužel není tady žádná kontrola kvality služeb z hlediska zaměření, z hlediska informací, z hlediska doprovázení těchto programů, ani z hlediska integrace těch zranitelných skupin. Dokonce část těchto prostředků může být eh, použita jako subvence pro malé a střední podniky, kteří zaměstnávají mladé lidi, protože je to lacinější a tito mladí jsou potom e, propuštěni, jakmile tedy tato pomoc končí. My samozřejmě musíme také konzultovat odborové organizace. Musíme s nimi hovořit na úrovni státu, na úrovni regionu a obcí. Jedině takto můžeme podporovat mladé. Znovu opakuji, že problematika nezaměstnanosti mladých je strukturální problém, je to makroekonomický problém. Takže vedle tohoto programu je nutné oživit veřejné investice a změnit eh, model eh, výroby. A zároveň je nutné změnit také daňový systém, tak abychom měli novou politiku redistribuce. Jedině tak můžeme naplnit očekávání mladé populace, která trpí, která trpí nejvíce tímto problémem nezaměstnanosti. Děkuji a za zelené Eh, bude hovořit. Také chci poděkovat paní eh, navrhovatelce. Myslím, že zmiňuje celou řadu významných prvků, které no, musíme na ně poukázat v té současné diskuzi při monitorování záruky mládeži. Aby záruka mládeži byla úspěšná, musíme, jak už se vyjasnilo před třemi týdny, ohledně také iniciativ pro mládež a teď na základě její zprávy účetně dvora. Je důležité mi na paměti to, že ten program je mladý, nemůžeme tedy u všeho hned dosáhnout nějakých závěrů, protože u něčeho prostě ještě nemáme čísla, nemáme statistiky. Nicméně eh, detailní sledování je potřebné, abychom věděli, jak jsou vynakladány ty prostředky, abychom věděli, jak je možné zlepšit záruku mládeže jako nástroj aby skutečně byla úspěšná. Souhlasím s kolegy, kteří se zmiňovali o tom, že je tu velká rozmanitost uvnitř členských států ohledně implementace záruky mládeže. Třeba, třeba zajistit, že se budou um, šířit ty dosvědčené praxe. Také bychom měli říct členským státům, kde to nebylo ještě mm, dostatečně úspěšně implementováno, že bychom u nich chtěli vidět zlepšení. A dvě věci, které jsem chtěla zdůraznit. Um, už se o tom zmiňovala paní Žitňanská v bodu 4. To je otázka toho, jak se lépe jak lépe zaměřit určitá opatření na konkrétní skupiny mládeže. Někdy totiž vidíme to, že určité programy jsou předloženy a pak se dostanou k určité skupině mladých lidí, což možná není právě ta, která by to potřebovala nejvíc. A my musíme poukázat na to, že ta záruka mládeže má být opatřením, která se dostane ke všem skupinám mladých, zejména k těm zranitelnějším. A také naše politická skupina to poukáže v pozměňovacích návrzích, ano, záruka mládeže by měla být nástrojem, který bude bojovat proti nezaměstnanosti mládeže, aby dala perspektivu, ale nemůže eh, nahradit aktivní eh, politiky eh, pracovního trhu v jednotlivých členských státech. To by mělo být jasné. Sama záruka mládeže bez dalších iniciativ nemůže vymazat chyby, k nímž došlo v makroekonomických politikách. Takže když kritizujeme způsob, kterým se využívala za rokama mládeže v členských státech, Musíme se také podívat na to, co je zapotřebí měnit v těch evropských politikách, aby za ruka mládeže mohla být úspěšná. Děkuji. Merci. Donc... Děkuji. Takže už se dostáváme do závěru této práce. Takže co se týče harmonogramu pro pozměňovací návrhy 25. dubna do 12 hodin, pak 21. nebo 22. června to přijmeme na výboru EMPLUA a dále eh, kontrola rozpočtu bude toto přijímat 12. nebo 13. července a pravděpodobně to bude na plenáce v květnu. Naše příští zasedání se bude konat 25. dubna. Myslím si, že to je svátek v Portugalsku, pokud se nemýlím. Takže do té doby přeji všem, aby užili toho velkého víkendu a těšili se z Velikonoc. Děkuji.